Please take a seat. Dear colleagues. Dear colleagues. Milí kolegové, vítám vás. Usaďte se, prosím. Vítám vás na dnešní schůzi. Začneme opět s naší prací. Pořad jednání máte k dispozici a nebyly mi předloženy žádné přání na změnu a proto je takto přijat. Eh, upozorňuji vás na Cont News a na jazyky, které jsou k dispozici. Eh, tuto schůzi můžete eh, jako kdykoliv jindy sledovat na internetu. Prosím, Ines. Pane předsedkyně, pouze k tématu na pořadu jednání jsem vám chtěla říct, vlastně mám dva body. Jeden znovu ten, který se týká našeho protestování proti hlasování v pondělí ve tři odpoledne. Opakovali jsme, že to je velice špatný den, protože celá řada poslanců přijíždí z dalekých zemích a je pro ně skutečně důležité dorazit včas, protože nemaj, nemývají dobrá spojení. Eh, to se týká eh, zasedání ve Štrasburku. A za druhé, vidím, že v bodu 8 máme prezentaci navrhovatelky týkající se stanoviska probuč. Eh, to je paní Holmajorová, naše kolegyně, ale ona je zpravodajkou probuč, či Brobač, pro, E, pro Výpočet pro eh, výbor pro, mm, pro rozpočet a já nevím, proč ona má prezentovat svou zprávu tady. No to je jako kdybychom my eh, prezentovali naši zprávu v Bač, čili proč ona eh, využ, bude využívat čas našeho výboru a bude nám presedovat, prezentovat naše stanovisko a nikoliv nebude ho, stanov, nebude ho představovat Bači, což by bylo logické. Děkuji. Jednak k hlasování. Mysleli jsme si, že problémy všech frakcí jsou stejné. To tedy znamená, že ta rovnost šancí je stejná pro všechny a proto jsme takto postupovali. Pro nás je vždy problém hlasovat večer, neboť pak jsme odkázáni na to, abychom stíhali pořad jednání a často se dostáváme do problémů a, u tak důležitého tématu jako regionální politika absolutně absolutorium prostě přesně nevíme, kdy skončíme a proto se snažíme ta hlasování naplánovat na takovou dobu, aby členové měli šanci se dostavit. Ale vím, že to nevždy vyjde, takže to beru takto na vědomí. A co se týče bodu 8, výbor pro rozpočet toto stanovisko již schválil, odhlasoval, ale e, vznikl tam jistý problém a paní kolegyně Holmajerová poprosila během e, schůze výboru pro rozpočet, aby se tohoto tématu ujal výbor pro rozpočtovou kontrolu. A proto dnes jsme dali toto téma na pořad jednání, my jsme tam měli volných 30 minut a to, co já jsem viděla mhm. na výboru pro rozpočet, mě přesvědčilo o tom, že to je téma pro nás, pro rozpočtovou kulturu, eh, je pro nás důležité a proto ho máme na pořadu jednání. Takže já vám děkuji, doufám, že budete mít později pochopení, až nám bude paní Holminová vysvětlovat, proč to tady máme na pořadu jednání u nás. Děkuji vám, tím jsme u bodu 3. To jsou hlasování o stanovisku pana eh, kolegy Sarvamaj k příštímu víceletému rámci. Je to zpráva výboru pro rozpočet. Přeje si pan zpravodaj vystoupit? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem rád, že je tady hodně poslanců v pondělí odpoledne. Mohlo by to být lepší, ale je to podle mě poměrně důležité stanovisko, takže pojďme hlasovat. Jen jedna technická oprava hlasovacího seznamu. Pokud pozměňovací návrh 6 bude přijat, tak pozměňovací návrh 9 odpadá. Pokud je 6 přijata, tak 9 odpadne. A pak zde bude ještě pár změn eh, ve formulacích EPP, ale to až časem. Já, schön. Děkuji vám. Tím se dostáváme k hlasování. Hlasovací seznamy byly distribuovány a začínáme návrhem 1, kdo je pro, proti, strželi se, přijato. Návrh 2 pro, proti, strželi se, zamknuto 3 pro, proti, strželi se, přijato 4 pro, proti, strželi se, zamknuto. Dobrá, vězíme pozměnovací návrh číslo 4. čtyřka, ověřujeme, jeden kolega. A nyní jsme hotovi a je to z hlasů, tedy zamknuto. Návrh 5 pro, proti, strželi se, zamknuto. 6 pro, proti. Můžeme to ověřit šestku, ověřujeme šestku. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme číslo 8. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, bylo to přijato. Ano, přijato. Končím hlasování a je to jasné. Návrh číslo 9 kompatibilní pro, proti zdrželi se zamítnuto, návrh 10 pro, proti zdrželi se přijato, návrh 11 kompatibilní pro, proti zdrželi se přijato, 12 pro, proti zdrželi se přijato, 13 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti zdrželi se Mohli bychom ověřit patnáctku? Končím hlasování. Přijato. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 17, žádné hlasování, 18 pro, proti, zdrželi se, přijato 19 pro, proti, zdrželi se, přijato 20 pro,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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže jdeme dál a jsme u 46. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 Krishna pro, proti, zdrželi se. To budeme muset ověřit. 50 až 53 ověřujeme za hlasování, končím hlasování. A bylo to přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, dobrá, ověřujeme 54. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 a 57 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit, 56 a 57. Ještě dva kolegové nehlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, při, zamítnuto 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 ověřujeme. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 60 eh, nehlasujeme. 61 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 63 pro, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 66 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Mám pocit, že to bylo přijato, ale ověříme. Přicházejí stále noví kolegové. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato, omlouvám se. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 a 69 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti. Můžeme ověřit 70, 70 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 74 až 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 78 pro, proti, zdrželi se, přijato 79 pro, proti, zdrželi se, přijato 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 82, 80, omlouvá se paní předsedkyně, první část pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověřujeme první část osmdesátky. Končím hlasování. Přijato. Dobře, že jsme ověřili. Pak ústní návrh tomu. A druhá část pro. Ano, není druhá část pro. Proti, zdrželi se. Přijato stejnou většinou. Ověříme, tedy ověřujeme návrh 82. část. Zahajuji hlasování. Druhá část 80. Ano, a bylo to přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80. Ano, dobrá, ověříme. 84. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se. Mohli bychom měřit druhou část? Druhá část návrhu 87. Končím hlasování. Zamknuto. 88 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. 89 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. 90 pro, proti. Můžeme to ověřit? 89. -ku? Ne, říká, omlouvá se paní 90ku. Ověřujeme 90ku. Končí hlasování.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 to 98, pro. Přejete si ověřit 97, dobře, ověřujeme. Hlasovací listina seznam není příliš jasný, říká paní předsedkyně, omlouvá se. Ověřujeme 97, ještě chobí dva kolegové. Končím hlasování, to. Nyní tedy 99 pro. Ne, omlouvá se paní předsedkyně 98. O tom nyní hlasujeme pro. Proti. Zdrželi se. Zamknuto. 99 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 100 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 101 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 102 pro proti, zdrželi se, zamítnuto 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 107 pro, proti, zdrželi se, přijato 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 109 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Mohli bychom ověřit 109, prosím? 109. Ověřujeme. Končím hlasování a bylo to jasně zamítnuto. Tím se dostáváme ke stanovisku jako celku. Závěrečné hlasování zahajuji. Končím hlasování. Bylo to přijato. 10 hlasů pro, 8 hlasů proti. Děkuji vám. A jsme u reformy systému vlastních zdrojů Evropské unie zpravodaj je kolega Zdechovský. Přeje si kolega Zdechovský vystoupit? Já bych chtěl říct, že tato zpráva je výsledek skvělé spolupráce mezi skupinami, takže myslím si, že to nebudeme dále zdržovat a měli bychom jít hlasovat, protože ta schoda byla opravdu velmi dobrá a musím pogratulovat reportérovi za skvělou spolupráci. Jednička pro proti, zdrželi se přijato, dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyři pro, proti, zdrželi se přijato, pět pro, proti, zdrželi se zamítnuto, šest pro, proti, zdrželi se přijato, sedm pro, proti, zdrželi se, zamknuto 8 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 9 pro, proti, zdrželi se. Ověříme devítku, ověřujeme devítku. Končím hlasování zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 1 pro proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 11, 17, prosím, pro, proti, zdrželi se přijato. 18 odpadá. 19 rovněž odpadá. 20 také odpadá. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 a 23, 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, ověříme, ověříme návrh 26. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se, přijato 30, to odpadá, 31 pro, proti, zdrželi se, přijato 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, ověříme návrh 33. Končím hlasování. Bylo to jasně. Zamítnuto 34 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 35 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 36 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 37 třetí 38 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 39 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 41. Mám pocit, že to bylo přijato, ale nebylo to jasné. Končím hlasování. Přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44, to už je pokryto, takže kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis trojka ověřujeme, kompromis číslo 3. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím jsme u konce hlasování a tedy hlasujeme o celkovém textu. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 hlasů pro, 1 proti. Blahopřeji panu zpravodajovi. Tímto jsme dospěli k bodu číslo K bodu číslo 5, což je slyšení s paní komisařskou Krecu, odpovědnou za regionální politiku. Dokonce jsme odhlasovali o několik minut dříve. Navzdory tomu doufám, že paní komisařka je již zde MIA Mist in Action. Genau, genau. Wann können wir denn mit dem Erscheinen der Frau Kommissarin rechnen? Kdy můžeme počítat uh, ctění zástupci komise s tím, že se dostaví paní komisařka? Budeme pokračovat. Vážená paní komisařko Kretu, já vás zde srdečně vítám. A také jste vítám členku účetního dvora, paní Ivanovou. Paní Ivanovou, já vám velmi gratuluji eh, k vašemu znovu zvolení minulý týden na plénu. Zpravodaj je pan Celera, a do ní dostává slovo paní Ivanová. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisařko, pane zpravodaj, dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením, že vám dnes eh, mohu představit eh, závěry a doporučení pro kapitolu 6 eh, výroční zprávy za rok 2016. Tato kapitola se vztahuje na kapitolu 1b a pokrývá teritoriální soudržnost. Já chci také poděkovat komisi za skvělý konstruktivní přístup v průběhu celého procesu a chci začít čísly. 2016 auditovaná populace byla 36 miliard a 21 miliard z toho se týkalo ERDF a dalších regionálních operací 7,5 miliard fondu soudržnosti a 8,1 miliard ESF. Řízení těchto fondů je sdíleno mezi komisí a členskými státy a rok 2016 byl posledním rokem, kdy všechny auditované platby se týkaly 2000 2007 až 2013, tedy tohoto programového období, my jsme měli 180 vzorových transakcí, z toho 12 finančních nástrojů pod sdíleným řízením. Chybovost byla 4,8 odhadovaná chybovost. Je to nižší než 5,2 což bylo v předcházejícím roce, nicméně je to pořád výš než náš práh významnosti 2%. Cílem, nebo tedy bylo tam těch 25 chyb, které jsme napočítali v našem vzorku. Hlavní chyby jsou nespůsobilé náklady, i v těch prohlášeních 42%, závažné chyby ve veřejných zakázkách 13% a nespůsobilé projekty nebo aktivity 28%. Ráda bych upozornila na několik zajímavých aspektů, které zdůrazňujeme. V letošním roce nejdříve tedy začnu s jednodušením. V uplynulých pěti letech jsme zkoumali 135 transakcí, které využívali zjednodušené způsoby, jak deklarovat náklady. To bylo téměř 10 všech eh, zkoumaných transakcí a tam jsme našli nulovou chybovost v těch 135 transakcích, což ukazuje, že projekty, které používají zjednodušené možnosti, jsou méně náchylné k chybám a jsou tam tedy propláceny náklady. Pokud je o programové období 2014 až 2020, tak vyzýváme členské státy, aby více používali zjednodušené postupy v soudržnosti. Druhý důležitý prvek je e, rozšíření období způsobilosti pro finanční nástroje. To už bylo řešeno v mnoha debatách, které jsme měli o výroční zprávě. Stručně mohu říci, že v dubnu 2015 se komise rozhodla, že rozšíří toto období z 31.12.2015 do 31. E, března 2017 prostřednictvím rozhodnutí komise místo toho, aby rada a parlament tedy pozměňovali toto nařízení. Toto je tedy třetí rok v řadě, kdy upozorňujeme na právní interpretaci a odhadujeme, že výše záruk a plateb je 2,5 miliard eur v tomto prodlouženém období. Nicméně nebylo to zahrnuto do chybovosti, protože je to jedno ze zjištění, které neovlivňuje evropský rozpočet jako celek a neumožňuje srovnat eh, s uplynulými lety. Důležitý, další důležitý prvek je jmenování národních orgánů, které jsou zodpovědné za fondy ESI. Třetí rok za sebou upozorňujeme na spoždění se zahájením programového období 2014 až 20 do března 2017 komise dostala konečné účty, které pokrývaly pouze žádná celá 7 rozpočtu přiděleného na celé programové období. V polovině roku 2017 spoždění v implementaci rozpočtu byly větší než v roce 2007 až 2013, nebo tedy pro toto programové období. Jeden z hlavních důvodů je fakt, že členské státy jmenovaly pouze 77 eh, programových eh, orgánů, které jsou zodpovědné za fondy eh, z Fondu soudržnosti do roku 2016. Další bod je přeskum mechanismu komise pro programové období 2014-2020. Právní rámec pro toto období zavádí řadu zlepšení, například roční vypořádání, tedy roční účetní uzávěrka, která obsahuje i balíček pojištění a také 10 těch jednotlivých plateb plus finanční korekce. Klíčová podmínka pro přijetí účtu a uvolnění roční platby je, aby ta reziduální chybovost, eh, na kterou upozorní členské státy, vezmou v úvahu tedy také ty finanční korekce a pořád to bude méně než 2%. My jako účetní dvůr bereme v úvahu tyto změny při plánování svého auditu na rok 2017 a otestujeme nový přístup v soudržnosti. Cílem bude lépe využít informace, které poskytnou auditní orgány a komise. Ale mohu vás ujistit, že budeme i nadále poskytovat konkluzivní výsledky, včetně tedy celého toho prohlášení o uštění. Je klíčové vynakládat evropské prostředky v souladu s pravidly. Toto je první předpoklad k dosažení výsledku a druhý klíčový krok je dosáhnout efektivity, účinnosti a úspor. Letos po třetí máme zvláštní sekci v kapitole, kde řešíme výkonnost těch projektů v našem vzorku. Bereme na vědomí, že design těch eh, řízení programových systémů nebo tedy těch projektů je lepší než v uplynulém období. Orgány v členských státech eh, musí zkoumat, zda jsou data spolehlivá a legislativa také umožňuje komisi uvalovat sankce, pokud v tomto případě nedojde k dodržení takových věcí, jako je prioritní přístup a tak dále. V programovém období 2017, 2007 až 2013 tam je důležité si uvědomit, že programové orgány nemusely definovat eh, indikátory výsledku ve svých projektech, takže pouze jedna třetina z těch 100 eh, 68 zkoumaných projektů měly nějaké systémy měření, eh, kde se mohl posoudit výsledek. Kromě toho jsme identifikovali také slabiny v, pří, v tom, jak členské státy vytvořily své výkonnostní systémy, jak na úrovni projektů, tak na úrovni operačních programů. Je důležité také zdůraznit, že téměř 92, tedy 92 procent těch zkoumaných eh, projektů dosáhlo svého cíle buď částečně nebo úplně. Máme také tři doporučení, které se týkají závěrky operačních programů 2007 až 2013, pokud o výpočet reziduální chybovosti pro programové období 2014 až 2020 a pro období po roce 2020 posílit zaměření na výkonnost. Možná by te platby měly být eh, spíše provázány s tou účinností, než jenom proplácet náklady. Toto vše, tato všechna doporučení komise přijala. A na závěr bych ráda zdůraznila, že politika soudržnosti je i nadále důležitou investiční politikou, důležitou politikou EU, kde může Unie ukázat svou přidanou hodnotu tím, že přinese a ukáže výsledky, které budou viditelné pro všechny evropské občany, pokud bude vše správně implementováno. Doufám, že naše závěry a doporučení budou pro vás platná a že přispějí přispějí k tomuto procesu, především také k práci tohoto výboru a komise. Paní předsedkyně, paní komisařko, vážený pane zpravodaj, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám za skutečně zajímavou kapitolu. Velice srdečně tady vítáme paní komisařku Krecu a chceme říci, že jsme vám poslali 78 otázek a mnohokrát děkujeme za to, že jste na ně odpověděla. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane zpravodaji, vážení členové Evropského parlamentu, vážená zástupkyně Evropského účetního dvora, dámy a pánové, dovolte, abych nejprve poděkovala soudu za tu pozitivní zprávu, e, tedy účetnímu dvoru za to pozitivní zprávu týkající se čerpání prostředků z evropského rozpočtu e, spíše pozitivním způsobem kde došlo také k zlepšení um, vydávání peněz evropského rozpočtu. Chybovost uh, už klesá uh, pátým rokem a je pod 5%. 95% je bezchybných těch projektů. A to ukazuje zlepšení, zlepšování našeho řízení a také naše každodenní úsilí zaobírat se snižováním chybovosti. Děkuji mnohokrát účetnímu dvoru, děkuji zejména vašemu výboru, že nám pomáháte eh, v dosažení těchto výsledků. Teď vlastně uzavíráme eh, ten program 2013-2017, který pokryjeme výroční zprávou. Samozřejmě eh, každý problém může být uzavřen, jenom budeme-li ujištěni, že existuje dostatek eh, poskytnutých podkladů. Eh, komise využívá preventivní opatření a používá také finanční korekce a tak praktikovala pro, po celý ten postup 2013 až 2017 a budeme v tom pokračovat. Ehm, chceme zajistit, aby chybovost zůstala pod dvěmi procenty a i proto plánovací období 2014 až 2020 na základě zvyšování odpovědnosti 10 zadržování pladeb, eh, dokud neproběhne kontrola na národní eh, úrovni, clearings a samozřejmě také finanční korekce, kde to bude nutné. A odvažuji se říci, že to jistě mm, dobře funguje, protože většina států sleduje tuto úroveň. Dámy a pánové, mohou pouze s vámi sdílet obavy, eh, které tady vyjádřil na pan předseda účetního dvora Léne, že lidé, občané mají právo vědět, co dostávají za své peníze. Eh, samozřejmě paní Dinová řekla, že je tady nutný souhlas s dodržováním pravidel. To je ale pouze část problému. Já velice dobře vím, že tady vzrůstá respektování Eh, této otázky ve vašem výboru, který bdí nad tím, aby skutečně prostředky byly vydávány v souladu s dosahováním výsledku. A samozřejmě také je třeba, abychom, aby bylo možno potvrdit, že v programech bylo dosaženo konkrétních výsledků. Tento rok se s vámi chci podělit o e, zprávu týkající se využívání fondu soudržnosti. Jednotlivé rozdíly mezi členskými státy se snižují. Po hospodářské krize dochází opět ke zvyšování zaměstnanosti, eh, investuje se do inovací, infrastruktur, energetické účinnosti a to ukazuje, že politika soudržnosti velice pomohla eh, pro postupné mm, překračování a postupné řešení krize. Tento rok eh, poskytneme také eh, zhruba 9% prostředky z rozpočtu eh, ve srovnání se státními rozpočtu. Vím, že pro určité členské státy to dosáhlo 40%, jako je Portugalsko, Chorvatsko, Polsko, Litva Eh, takže dopad politiky soudržnosti na eh, evropskou ekonomiku je skutečně signifikantní. Pro současné finanční období budeme 1,1 eh, miliardu malých a středních středních podniků, které podpoříme, budeme se soustředit na digitální službu, na a poskytneme 50 milionům dalších domácností přístup k internetu. Dále budeme uvolňovat prostředky na zlepšování životního prostředí, zlepšení veřejné dopravy, transevropských silnic a také silniční sítě. Dovolte, abych vyjádřila, že užitek z našeho programu slouží nejenom sociální oblasti, ale také regionálním záležitostmi. V současném období se nám podařilo zlepšovat kvalitu našich investic. Víte, že tady byla zavedena kondicionalita, speciální realizace, přísnější zohlednění výsledků, a to eh, přispívá k lepšímu využívání našich prostředků eh, při plnění toho, co je obsahem našich eh, plánů a našich cílů. A je třeba také věnovat pozornost těm platbám, kde tedy všechny podmínky byly splněny. A co se týče údajů o výsledcích vytvořili jsme platformu přístupnou na webové stránce, kde je také zohledněn výsledek programu a porovnáván s cíly. Vím, že zejména tento výbor se soustředuje na zejména na období 2014 až 2020, na, to budou, na toto programové období a ráda bych zdůraznila, že implementace programů pokročuje velice dobře v terénu. 44% prostředků bylo vydáno zejména pro vývoj a výzkum což je zvýšení oproti minulému období. A mohu vám říci, že e, ještě dostatečně se to nezobrazilo v naší úrovni pladeb. Máme celou řadu faktorů, e, které způsobují tuto situaci e, zejména v souvislosti se spožděním ve vyjednávání víceletého finančního rámce. N plus 3 také snížil určitý tlak na evidované platby a e, musíme se zřejmě vrátit k N plus 2, protože jedně od tohoto roku mm, bude tlak na členské státy ještě významnější. E, co se týče finančních korekcí v jednotlivých státech, i tady bylo způsobeno určité spoždění. Každopádně bych chtěla ujistit váš výbor o několika záležitostech. Je, co se týče eh, nominací národních orgánů a jejich eh, pardon, programovací orgány pokrývají 99% uvolňování našich prostředků a my očekáváme, že členské státy tyto problémy také eh, uzavřou koncem tohoto roku. Musíme pokračovat dál ve zjednodušování, jak už na to poukázala moje předřečnice eh, a eh, ta doporučení vyslovená v souvislosti s nařízením jsou užitečnými kroky a já jsem velice šťastná, že vy v Evropském parlamentu, ale rovněž Evropská rada jako kolegislátoři projednávají tyto záležitosti a že simplifikač, simplifikační zjednodušující opatření pomáhou ke zlepšení tohoto programového období až se dohodne parlament a rada. Co se týče období po roku 2020, já bych chtěla radikální zjednodušení, domnívám se, že je to nezbytné. Potřebujeme se podívat na jakýkoliv aspekt mm, politiky a skutečně snižovat byrokracii. Musíme se podívat, musíme se soustředit na takové, eh, na takovou praxi, u které vidíme, že funguje a že se osvědčuje. Budeme pokračovat v reformách, Mm, a předložíme náš návrh na období po roce 2020 po květnu roku 2018 je možné dostávat výzvám, kterým čelíme. Já se domnívám, že politika soudržnosti musí tady přispět svým dílem. Je to velice důležité, protože kombinuje evropskou i vnitrostátní perspektivu s regionální a lokální úrovní. Soustředí se také na jednotlivé specifika jednotlivých regionů, které mohou přispět k růstu a proto si myslím, že by to mělo zůstat nejvýznamnějším prostředkem pro podporu regionu. Nebudu tady hovořit déle, já se Já jsem se sešla už s určitými poslance a všichni členové sdílejí eh, moje stanovisko. Budu samozřejmě pokračovat eh, v tom, abychom mohli zlepšovat tuto politiku ve spolupráci se zúčastněnými stranami a budete-li mít otázky, jsem ochotna je odpovědět. Děkuji vám za vaši spolupráci. Děkuji vám mnohokrát. Ano, eh, máme tady několik otázek, z toho vycházím, ale nejprve dostane příležitost pan zpravodaj. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve vám chci srdečně poděkovat vám i paní Ivanově a spolupracovníkům a spolupracovnicím účetního dvora za výroční zprávu účetního dvora týkající se kapitoly 1b našeho rozpočtu k udělování absolutoria pro rok 2016 a prováděné kontroly. A také já bych chtěl velice srdečně poděkovat znovu paní komisařce a jejímu týmu za to, že odpověděli na katalog naši, od našich otázek. Bylo jich 76. Děkujeme za písemné odpovědi, které jsme dostali. A rád bych poděkoval oběma paní eh, Ivanové i paní komisařce ještě jednou a souhlasit s nimi v tom, že evropské strukturně investiční fondy jsou nástrojem evropského rozpočtu, který na jedné straně eh, podporuje růst a zaměstnanost v členských státech a v regionech Evropské unie a na druhé straně podporuje ideu soudržnosti a zviditelňuje ji e, protože ukazuje na to, jak chceme, kde chceme spolupracovat a tam, kde existují ještě slabiny v hospodářském vývoji, nabízíme společné řešení, protože to nám také velí princip solidarity. Ale přitom je zjevné, já už jsem několik let v parlamentu, tedy řádku let a před mnoha lety, eh, když jsme začali hovořit o tom, jakým způsobem chceme hospodářský růst a zaměstnanost zejména řešit eh, v té krizi, která se vyskytla v roce 2008, jak chceme odstraňovat slabiny ekonomiky eh, na úrovni Evropského strukturního investičního fondu, Slyšíme teď, že najednou jakoby utichaly ty hlasy ze strany komise. Pan komisař Ettinger eh, eh, říká, že tedy EFSI teď by mělo být tím podstatným nástrojem, ale když si vyslechneme určité špičky z komise, tak tam se spíše stále odkazuje na jiné nástroje, které se k tomu dostávají dodatečně jako ku příkladu Evropský fond pro strategické investice EFSI. Nejprve je tedy samozřejmě pravda, že můžeme být optimističtí v tom, že se nám podařilo chybovost v politice soudržnosti a implementaci eh, peněz fondu redukovat na 4,8 Ale nesmíme přitom zapomínat na to, že jsme skutečně ve sdíleném managementu, čili také ve společné odpovědnosti komise členské státy a částečně rovněž také ti, co spravují peníze v regionech či v jiných oblastech musí spolupracovat. Což velmi často spíše komplikuje procedury, než aby je to zjednodušovalo. A jakékoliv snižování chybovosti eh, je třeba uvítat. Už v roce 2016, kdy to je rok, o němž teď diskutujeme pro udělení absolutoria. A to znamená, to je třetí rok nového období 2014 až 2012. Pardon, 20. A moje zkušenost kterou eh, jsem sdílel i s delegacemi ze členských států, eh, se týká zejména oblasti konvergence, nejenom tedy tam, ale rovněž eh, u oblastí cíle 2. Tam bylo možno konstatovat, že v roce 2016 stále ještě se ukončovaly programy bývalého programovacího a subvenčního období a sice do roku 2013. A programy nového obvodí od roku 2014 vlastně ještě hodnoceny nebyly v tom roce 2016. A to je, domnívám se, nedostačující chyba tohoto nového programového období a na tom musíme také pracovat, mají-li strukturální fondy evropské vést opravdu k úspěchu. Čím je to způsobeno? Na jeden bod už upozornil účetní dvůr. A sice, že i koncem roku 2016 16 ještě nebyly nominovány či určeny příslušné vnitrostátní úřady. E, dokonce skut zkušené orgány, které to dělali už celá léta, tentokrát měli potíže s dezignováním, protože e, požadavky se kladly nově na základě současného nařízení, e, které v členským státu v členských státech bylo ještě obohaceno dalšími a dalšími procedurami, abych to řekl tedy velice diplomaticky. A ty úřady, které teď jsou odpovědné za dezignování a za kontrolu a za zprávu prostředků, tak tyto, ty úřady, které to doposud dělali, teď dostatečně je třeba je zase kontrolovat na základě nových předpisů. To znamená, že i zkušené kontrolní úřady si stěžují na to, že to tady dospělo k takovému stavu, eh, kdy Eh, sotva eh, mohou být efektivní a sotva to přinese nějaký užitek. A to vidíme také v implementaci eh, programů v novém programovém období, které se proto dostávají do stálého spoždění. Hmm. A co se týče uvolňování prostředků ze současného období pro programy a projekty, které by posloužily novým cílům, které byly stanoveny v tomto období, ještě chybí a nebo Ehm, v roce 2016 eh, byly vůbec zahájeny. Myslím si, že to, co paní komisařka teď řekla, že v roce 2017 se konečně dospělo k lepším výsledkům eh, při implementaci nového mm, podpůrného období, eh, je více tedy v souladu s cíly, které předložila komise ve svém pracovním programu pro rok 2014 až 2020, ale doufám, doufáme, že tady se taky dostaneme trošku víc ku předu. Eh, konec programového období se nám vlastně, nebo program toho období nového pro čerpání prostředků se nám blíží a po roce 2020 bude zřejmě zaveden ten postup N plus 3, který snad státům umožní eh, aby tedy se lépe mm, sladilo to období přechodu od jednoho období k druhému, a nebo zda tedy se e, vrátíme k tomu N2 v rámci čerpání strukturálních fondů. Ale to je diskuse právě, kterou bychom měli co nejrychleji vést. V diskusích e, týkající se VFR po roce 2020 s tím také souvisejí. Děkuji generálnímu ředitelství Regi za zveřejnění specifických doporučení pro jednotlivé země a podle jednotlivých zemí a od příštího roku bychom to mohli zahrnovat do zpráv komise eh, v ředitelství, v generálním ředitelství Regio. Eh, teď také jsme dostali sedmou zprávu o soudržnosti a zde je obsažena řada informací pro to, abychom mohli pracovat na udělení absolutoria 2016. Co se týče rizikových částek, tak jenom k tomu ještě několik poznámek. To jsou částky pro roky 2015-2016. Eh, ty byly propočítávány stejným způsobem a právě proto se nebude operovat různými čísly. To je ta výhoda. I když nejprve odečteme eh, vyplácení peněz, aniž by se to potom tedy zahrnulo, a aby, aniž bychom to mohli započítávat do chybovosti a, eh, rozpočtové, mm, ale eh, rozpočtové částky asi ještě nebudou tímto postupem zjednodušeny. Eh, dověděl jsem se od příslušných orgánů, že auditní postupy se jaksi zmnožily a jsou stále komplikovanější. Myslím si, že společně účetní dvůr, komise a parlament měli pracovat na jednotném finančním kontrolním systému, domluvit se prostě na jednotném systému, podle kterého budeme všichni pracovat, protože to by mohlo zjednodušit implementaci čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Protože Chceme, aby po roce 2020 mohli členským státům a regionům stát prostředky k dispozici, které by mohly čerpat daleko jednodušším způsobem, protože zatím eh, to vypadá tak, že tři různí auditoři jsou navzájem konfrontováni se svými kontrolami, takže pro samou kontrolu, pro lauter kontrolu už se nedostanou k vlastní práci a to je k implementování projektu. A proto se domnívám, že toto je bod, který eh, musíme ještě vyřešit. Ještě něco k finančním nástrojům. Momentálně jsme v situaci, kdy v oblasti regionální politiky máme více než tisíc finančních nástrojů. Jak můžeme zde hovořit o transparentnosti? Eh, to tež platí při provádění finančních nástrojů, kde komise říká, že tady jsou správní poplatky asi 900 milionů eur, což je 6,7 plateb. Já tady tedy podporuji snahu eh, pana Ettingera o to aby se finanční nástroje opět silněji zaintegrovaly do evropského rozpočtu. To možná z mé strany k této temati- tomuto tematickému komplexu. Děkuji, paní komisařka, prosím. Mulțumesc mult, domnule raportor. Děkuji mnohokrát. Děkuji také mnohokrát panu zpravodaji. Hovořili jsme o celé řadě problémů a já bych to rád problala po řadě. Politika soudržnosti je jasně definována ve smlouvách a jejím cílem je vyrovnávat rozdíly mezi regiony a také nejen mezi regiony přeshraničními, ale také uvnitř samotných členských států. Evropské fondy jsou důležitým nástrojem. Pokud vycházíme z míry chybovosti za rok 2016 a již to a podíváme se na ně podrobněji, tak zde již padla e, informace, že se jedná většinou o veřejné nákupy či zadávání veřejných zakázek, ale většina chyb se týká neplatných projektů, které nemohou být e, brány v úvahu. Hovořili jste o sdíleném řízení a tyto chyby by bývaly měly objevit samé řídící orgány. To je vlastně ta první kontrolní úroveň, která by již měla vše toto odhalit. Takže v tom vidím problém, že je třeba že si uvědomit, že ty chyby by bývaly měly být odhaleny již na té první úrovni, na té národní v rámci eh, řídících orgánů. A tady je tedy otázka, jak můžeme spolupracovat s národními řídícími orgány. Spolupracujeme s veškerými členskými orgány, abychom zlepšili řízení v této oblasti, řízení všech různých programů. Evropský účetní dvůr sdělil, že většina chyb pochází, by bývala měla být objevena již právě národními orgány, jak jsem o tom hovořila, neboť měli k dispozici veškeré informace. Zjišťujeme, že 72% chyb by bývalo mohlo být odstraněno, pokud by národní orgány byly bývaly pozornější, což by vedlo k tomu, že bychom dnes měli míru chybovosti pod dvěma procenty a ne ve výši 4,8% je jasné, že všechny členské státy nemají robustní systém kontrol. Pokud ho budou mít, budeme moci hovořit o tom takzvaném single auditu, o tom jednotném kontrolním systému, což by bylo v zájmu všech i komise. Po, na dobu po roce 2020 musíme se zaměřit na komplexnost pravidel, o fenomén takzvaného gold platingu, kdy si členské státy ještě sami mými vlastními předpisy zkomplikují evropskou regulaci, což vede k dalšímu nárostu nadměrné regulace a také třeba hovořit o zkušenostech které již máme. V mnoha členských státech dochází k chybám proto, protože se neustále mění zaměstnanci v Eh, těch úřadech a orgánech, které mají na starosti řízení programu. Ráda bych vás ujistila, že se tomuto tématu budeme pečlivě věnovat, eh, ověříme celý systém, abychom zjistili, zda dobře funguje. Máme k dispozici již výsledky auditu, budeme využívat eh, veškeré údaje z ročních zpráv a ročně dostáváme více než 500 zpráv. A jak jste říkali i vy, my se zaměřujeme zejména na ty programy, které sebou nesou velké riziko, což jsou zejména větší programy. Generální ředitelství Regio provedlo více než 150 kontrol v rámci 89 programů a část z těch programů na to byla poté přerušena. To bylo v období, v období 2014 až 2020. jsme tedy zavedli v tomto stávajícím období takovéto nové elementy, abychom mohli programy každoročně ověřovat. Ujišťuji vás, že vám budeme i nadále nápomocni a budeme také podporovat členské státy v jejich kontrolách. A tam, kde se zjistí problémy, kde bude vyšší míra chybovosti než 10 v takovýchto případech pozastavíme platby. Co se týče těch opoždění, toho spoždování, tento problém eh, je pro nás také velmi důležitý, leží nám na srdci, ale na druhou stranu je tady možnost provádění urychlých opatření. Kdybych eh, vás navštívila před týden, mohla bych hovořit o míře výběru 37%. Momentálně ale tento, toto číslo, toto procento narostlo. V Nizozemsku je velká kvota implementační. Bohužel se to ale ještě neodráží v platebních požadavcích na komisi, neboť tam jsou i možnosti soukromého financování. Mnoha, členských zemí, no, mnoha členským zemí jsme jakožto čtyři komisaři rozeslali dopisy, kde žádáme urychlení absorpce a implementace. Eh, případ Nizozemska je výjimkou. Tady již došlo k výběru a přesto od nás zatím nepožádali žádné, nepožadují žádné platby. Jiné země si v tomto hledu eh, stojí mm, mnohem hůře. Pro nás je to každopádně priorita. Současná politika, která nebyla přepracována na 25 let, je něco, co v této podobě nemůže pokračovat dál, to je nám jasné. Nyní je zde na stole návrh komise, návrh omnibus, kde je více než tisíc zlepšovacích pozměňovacích návrhů na zlepšení. Vy jako úkolu legislativci byste se měli snažit to celé ještě více nekomplikovat. My to přece chceme uživatelům zjednodušit. Zjednodušit pro ně přístup k evropským penězům. Co se týče zásady takzvaného single auditu, tady jsem v podstatě vašeho názoru. Znám situaci v mnoha členských státech, Například na východě Německa, ve východních spolkových zemích, existují malé a střední podniky, které zaměstnávají pět až šest osob. Pokud takovéto podniky musí promrhávat čas, aby připravovali celé složky pro auditory, tak je to pro ně obrovská ztráta. A nemají pak zájem využívat evropské dotace. Co se týče finančních nástrojů, zde jsme toho názoru, že rozšiřování nástrojů a také jejich využívání ze strany členských států. A jež máme údaje pro období 2007 až 2014 této věci, ale v tom následném období se počet nástrojů téměř zdvojnásobil. Jsou jistou modalitou, jistým způsobem, jak nastartovat politiku soudržnosti. Zaznamenali jsme příklady, které jsou pozitivní. Opíráme se o zkušenosti, které již máme v oblasti využívání finančních nástrojů a jsme toho názoru, že nový legislativní rámec v rámci nařízení Omnibus posílí, či mohl by posílit účinnost veškerých finančních nástrojů. Jistě je třeba zmenšit zejména ty vysoce rizikové částky s ohledem na každý rok. Dále třeba mít lepší propojení mezi strukturálními fondy a plánem EFSI, takzvaným Junckerovým plánem, strategickým fondem. Nevím, zda jsem zareagovala na veškeré vaše dotazy, ale ujišťuji vás, že učiníme vše, co je v našich silách, proto abychom zlepšili situaci v této oblasti. Co se týče fondu EFSI, Tady e, tento fond bude mít 15 miliard dodatečně a v rámci omnibusu bychom rádi zavedli kombinovaný způsob financování. A nyní, co se týče těch předběžných plateb, které nespadají do těch rizikových plateb. Učetní dvůr vyjmenoval několik metodologických opatření, co se týká finančních nařízení. Tato opatření se zavádějí, my spolupracujeme s účetním dvorem proto, abychom našli řešení tohoto problému. Ale i vy sami jste řekli, že je třeba spolupracovat a učitní dvůr je velice otevřený této spolupráci a jde mu o to, co možná nejvíce posílit účinnost evropských fondů. Práce auditorů je zásadní také pro zjednodušení a pro lepší řízení v budoucnosti. Je smutné, že musíme konstatovat, že 77% chyb, velké číslo, není rozpoznáno tam, kde by to bývalo mělo být objeveno a že je třeba, aby Olaf se pak těmto chybám věnoval. Děkuji vám. Děkuji předsedkyně a jako další kolegyně Aja Sender. A my budeme dále schromažďovat podněty pro vystoupení. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, paní komisařko Krecu. Já jsem se chtěla zeptat. Eh, zrovna teď ta implementace, jako je tomu vždycky u víceletého programu, teď je tam taková ta stálá rychlost, eh, začínají se tam objevovat i různé bloky, které budeme muset odstranit, aby se ty strukturální fondy do budoucna vylepšily. Já jsem se chtěla zeptat, zrovna teď se hovoří v rámci těch dvou systémů, abych tak řekla, o tom, jak se financuje všechna tedy ta nová část finančních nástrojů, ale pak jsou tam také dotace, fondy, prostředky přidělovány územně vlastně od počátku, od té dohody v radě o tom, jak to bude rozděleno. Ty prostředky které se získají, řekněme, takovou tou dražbou těch nejlepších projektů. To je případ ESF a také Horizontu 2020. Já jsem se chtěla zeptat, z té zkušenosti, kterou máte, jak probíhaly obě dvě tedy tyto metody tak do budoucna se čím dál více hovoří o tom, že v situaci, kdy evropský rozpočet by mohl být možná omezenější, tak že by strukturální fondy měly začít více využívat eh, tu jinou formuli, tedy těch projektů financovaných prostřednictvím toho, čemu já říkám, tedy dražba, prostě nejlepší projekt z těch, které se předloží a tak dále. Tak mě by zajímalo, jestli z té vaší zkušenosti a především eh, z toho, jak bude vypadat tedy ta kontrola do budoucna, myslíte si, že by se mohl vytvořit takový nějaký mix na jedné straně tedy ta územní složka, na druhé straně ten bonus eh, pro tyto programy. Eh, myslíte si, že by to mohlo být, nebo tam vidíte nějaké riziko? Za druhé, kalendář. Vy jste to velmi dobře vysvětlila. Víme, že v uplynulém období to spoždění souviselo eh, s tím, že se vlastně pomalu přijímalo, pomalu se úřady přizpůsobovaly nové situace a tak dále. Komisař Ettinger chce předložit ten návrh v květnu, červnu 2018 a my budeme mít v parlamentu jen jeden rok, abychom to přijali, než budou volby. A komise bude mít ještě o pár měsíců navíc, aby to uvedla do provozu, než tedy bude zvolena nová komise. Jak si myslíte, že to bude vypadat s tímto novým kalendářem? Jaké máte teď zkušenosti s těmi spožděními, ke kterým docházelo, jak to můžeme zlepšit v příštím období a také uvidíme, jak to ještě dopadne s Brexitem a tak dále, jakým způsobem to bude možné všechno zlepšit. A konečně víte, že se hovoří, my o tom hovoříme, i komise o potřebě dosáhnout větší flexibility, mít větší procento flexibility, to znamená nepřidělovat všechno přímo a výlučně tedy z rozpočtu. Týká se to především strukturálních eh, fondů. Mě by zajímalo, jak se na tu flexibilitu díváte, jakým způsobem by nám mohla pomoci v tom, aby strukturální fondy byly méně dlouhodobé, protože potom tam dochází k těm spožděním, špatným projektům, potřebám korekce. Mohla byste nějakým způsobem pomoci svému oboru, to znamená politice soudržnosti a strukturálních fondů, k tomu, aby byly flexibilnější, aby byly tedy realističtější, mohly se lépe přizpůsobovat realitě. A konečně ten systém eh, čistých korekcí, které většina poslanců považovala za přísnější nebo účinnější systém k tomu, jak donutit členské státy k tomu, aby nedělali chyby, ale ze strachu z těch čistých korekcí teď eh, členské státy dělají nebo spožďují se, prostě dochází ke spožděním, protože mají členské státy strach z čistých korekcí. Takže ten nástroj, který vypadal dobře, je nakonec nástrojem, který také vede k problémům. Takže by mě zajímal váš názor. Není paní kolegyně Dlabajová. Děkuji. Vážená paní komisařko, členové účetního dvora, vážení kolegové, Paní komisařko, vy víte, že já velmi podporuji politiku soudržnosti i rozpočet založený na výkonnosti a také podporuji projekty s přidanou evropskou hodnotou, ale pár otázek z trochu jiné perspektivy. Jak už zde zaznělo, Rok 2016 byl posledním rokem, kdy platby se vztahovaly na programové období 2007 až 2013, takže komise teď zkoumá to závěrečné prohlášení, aby si ověřila, že, nebyly pro, že byly provedeny všechny korekce a nebude to uzavřeno, dokud nebude tedy potvrzeno že ta konečná chybovost je pod Prahem významnosti. Jak tedy vypadá ta situace? Ví komise o nějakých eh, programech, kde jsou problémy s uzavřením? Pokud jde o ten proces eh, jmenování, jak už tady o tom hovořil náš zpravodaj, člověk by mohl mít dojem, že místo toho, aby to přinášelo, nebo aby komise přinášela prospěch evropským občanům, tak pořád ještě vynakládá peníze na implementační struktury. V souvislosti s tím, co říkal pan Celer, bych se ráda zeptala na to, proč eh, poradní služby a asistenti, kteří samozřejmě snižují rozpočet, eh, jsou eh, pořád ještě potřebné tři roky poté, co bylo zahájeno programové období 2014 až 2017. Je to kvůli selháním členským státům nebo kvůli komplikovaným pravidlům nebo kvůli obojmu? A potom komise zmínila svůj akční plán o veřejných zakázkách, který byl přijat v roce 2013, podpořen byl také v roce 2015. Týká se to implementace jednotných pravidel pro veřejné zakázky, jsou tam věci, které se týkají e, balíčku integrity a tak dále. Ten akční plán pro veřejné zakázky byl updateován v roce 2017 v březnu, aby tam byly nové akce související s novou směrnicí o veřejných zakázkách, aby se také více zaměřili na transparentnost e, veřejných zakázek. Takže ta nová směrnice byla přijata v roce 2014. Když se tedy přijímají nové akce související s transpozicí, nebylo to příliš pozdě? A když se podíváme na ten gold plating eh, legislativy v členských státech a na to úsilí komise z druhé strany, nebylo by lepší a účinnější kdybychom místo směrnice měli v oblasti veřejných zakázek spíše nařízení? Jak se na to díváte vy a jak by se na to díval účetní dvůr? Děkuji za odpovědi a přeji vám hodně štěstí při absolutoriu. Děkuji mnohokrát, já jsem se sama dala na seznam řečníků. Já mám otázku eh, k této mapě či seznamu, kde se také ukazuje, eh, jak to vypadalo s výběrovými řízeními? Jak je možné, že v mnoha oblastech, zejména v Řecku, v Polsku, na Slovensku a v Itálii, u více než 40 výběrových řízení se u prostě účastnila pouze jedna firma. Jak je to možné, že tam neexistuje žádná druhá, která by byla schopna něco takového udělat? A co hodlá podniknout komise? Pak cash counter banky. Eh, a jejich finanční nástroj. My máme 380 milionů eur a k tomu ještě 900 milionů. A to jsou samozřejmě peníze, které nám potom chybí a které jsou nasměrovány právě na to banky. Dříve se to dávalo mm, dispozici regionům a teď se to dává, poskytuje bankám. Eh, k otázce 67 jste řekla, že eh, management náklady jsou 26% a mě by zajímalo, proč vlastně se tady kalkuje pětkrát tři roky a ne po sedmi letech v oblasti finančních nástrojů, eh, protože z 6,5 je to potom na 5,3 a to se mi zdá strašně divné. A potom byste nám také měla vysvětlit, proč se stále ještě trpí, že 4 miliardy eur jsou zaparkovány takzvaně. 70 bylo tedy vyčerpáno, ale při efektivitě finančních nástrojů by bylo důležité, abyste se bedlivě podívali na to. To je naše otázka 75. Ta otázka je důležitější než odpověď, musím říci. Eh, co to je tady s těmi 170 pracovními místy? co pak tady máme, co já vím, 86 pracovních míst na jednu zemi? To skutečně nemohu říci, že finanční nástroje při vytváření pracovních eh, míst přinášejí, že to má tedy úspěch, tento cíl. Jaký je váš úsudek jako o efektivitě těchto finančních nástrojů a jak to má vypadat dále eh, v budoucím období financování? A další moje další otázka. V bodu 6.19 píše účetní dvůr, a to je otázka taky na účetní dvůr, že chybovost 3,7% by bývala vypadala, kdyby poskytli a využívali všechny řídící, všechna řídící gremia, všechny informace. Jak to tady je možné, že čísla, která nám potom posílají eh, tato gremia, či ty orgány jsou většinou nižší? A co potom z toho má udělat účetní dvůra komise? Mm, eh, prostě to je jako kdyby se strkala hlava do písku, stačí poslat tyto čísla, nic se s tím nedělá. A teď ještě eh, kolega Salafranka. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také paní komisařce za to, že dnes přišla, aby zodpověděla dotazy poslanců. Předsedkyně výboru už položila otázku, kterou jsem chtěl položit i já sám, protože mě také překvapilo, že tam to řízení těch 700 eh, eh, tisíce, tam vlastně byl, byla chyba ve 4,8% a teď se nám říká, že kdyby národní orgány správně uplatňovaly všechny mechanismy, tak by to bylo 1,1%, to znamená méně než 2%, což je tedy ten práh významnosti. Jsou to programy spolufinancování, kde národní orgány mají také svou zodpovědnost při řízení. Pak je zde další údaj, paní komisařko, na to bych se ráda zeptala. Ve zprávě účetního dvora se říká, že členské státy jmenovaly pouze 77 národních orgánů, které jsou pověřeny uplatňováním prostředku. Já nevím, jestli se ten údaj nějakým způsobem zlepšil, jestli je komise informována, protože mně se zdá, že tři roky poté, co vstoupil, vstoupili v platnost finanční výhledy, že zatím ještě nejsou plně jmenovány národní orgány, které jsou zodpovědné za používání prostředků, já si myslím, že to vysvětluje hodně věcí. Mimo jiné ta velká spoždění, ke kterým dochází. Paní komisařko, já bych se rád zeptal na pár věcí, které se trochu týkají dosahování cílu těchto politik. Konkrétně se to týká tří aspektů. Kolegyně hovořila o přidané hodnotě, to je základní kritérium. Další věc. Využití těchto prostředků může nějakým způsobem přispět k inovacím. To je dnes zcela klíčový faktor rozvoje. Ne, všechny podniky mohou být průkopníky, pokud jde o tento faktor, ale myslím si, že inovace dnes je zcela zásadní. A ještě dvě velmi stručné otázky do jaké míry migrační tlaky v Evropské unii v tomto posledním roce 2016 se promítla na strukturální fondy a jejich řízení, protože to je poměrně důležitý údaj také. A podle vašeho názoru, máme dostatečné nástroje k tomu, abychom mohli flexibilně reagovat na tento problém? A poslední otázka, paní komisařko, já jsem si přečetl údaje o těch podvodech, ke kterým došlo podle zprávy účetního dvora je naštěstí těchto případů velmi málo, jsou omezené. Mě by zajímalo, jak tedy pracujete vy s OLAFem. Děkuji, paní předsedkyně. Pan kolega Zdechovský. Předsedající, vážená paní komisařko, vážení členové Evropského účetního dvora, už eh, po třetí tady slyším slovo chybovost a vždycky se tomu směju. Prostě co je to chybovost? Když jsme se koukali na mezi jednotlivými státy, tak já nemám třeba pocit, že v Řecku by byla výrazně menší chybovost jak v České republice. Ale protože neexistuje stejná metodika ve všech členských státech, tak ta chybovost v nějakém státě může být větší a v nějakém státě může být menší. Uh, já jsem říkal, že není důležitý opravdu z hlediska kontrol, není důležitý to, jestli jsem našel chyby a jestli ty chyby někdo hlásí. A jestli ten projekt je užitečný a není užitečný. Paní komisařko, jste tady zmiňovala, že malé střední firmy nechtějí evropské projekty. Já když jsem odcházel do politiky, jak jsem byl majitel Eh, třech středních firm a můžu říct, že bych v životě nechtěl evropské dotace. Že mi přijde opravdu ta administrativa evropských prostředků a všechno kolem toho mi přijde naprosto zbytečná a myslím si, že ani za poslední tři roky z toho, jak jezdím po firmách, se vůbec nic nezměnilo. A možná, že tady jako na komisi si myslíte, že, že se třeba něco jako výrazným způsobem posunulo, ale za mě jsme dodávali 40 dokumentů k tomu, aby jsme mohli žádat k, o evropských eh, o evropský projekt, který se mimochodem dali stáhnout na internetu a v současné době musíte dávat 45 dokumentů, které se dají stáhnout na, na internetu. Takže z mýho pohledu v tomhle tom Evropská komise má ještě pořád co dělat a myslím si, že jste příliš, příliš nepokročili. Druhá věc je, Komise versus členské státy. Já jsem nedávno dal skvělý dotaz, myslím si poměrně propracovaný k poligrafickému průmyslu. Dotace Evropské unie vlastně bych řekl zničili nebo z části zničili poligrafický průmysl v České republice. Dokonce díky modernizaci, zatímco hlavní cíl těchto dotací bylo navýšit zaměstnanost v polygrafickém průmyslu, tak se díky dotacím snížil počet lidí pracujících v polygrafickém průmyslu. A jaký je efekt těchto dotací? A to je právě to, co tady řešíme. Řešíme právě potom v těch regionálních dotacích, že velmi často, často ty peníze jdou na totální blbosti. A potom třetí otázka je otázka čerpání prostředků. My jsme tady pořád slyšeli, že státy začnou průběžně čerpat. Tady jsme dneska slyšeli ty čísla eh, je rok 2017, za chvíli bude rok 2018. Tak kdy myslíte, že se to změní? Kdy myslíte, že ty státy začnou ty prostředky na evropské projekty čerpat? Děkuji. Děkuji. My Němci, já se dívám právě, co znamená slovo poligrafický, my Němci to nevíme. Co to je? Aha, tisk, tiskárny, dobrá, děkuji. Kolega Bogen. Uh, uh, děkuji, paní komisařko. Já se omlouvám za to, že jsem přišel pozdě. Doufám, že neřeknu nic, co už tady zaznělo z úst někoho jiného. Já jsem také chtěl poděkovat paní komisařce za to, že přišla na toto zasedání výboru. Já jsem také členem výboru Regi ona je samozřejmě pravidelnou návštěvnicí zasedání výboru Regi. Někdy chodí častěji než někteří členové výboru Regi, takže je to opravdu známá tvář. Já chci navázat na to, co říkal pan Salafranka, ohledně podvodu. Uh, Podvod eh, naštěstí je málo častý a někteří euroskeptici eh, schválně směšují chyby a podvody, ale to je něco jiného. Já si myslím, že bychom na to měli vždycky upozorňovat. Je zde rozdíl mezi chybami a podvodem, aby na to euroskeptici zbytečně neupozorňovali. Ta Chybovost, to je věc, o které jsme už hodně diskutovali. Víme, že potřebujeme zjednodušení. Máme také skupinu na vysoké úrovni o zjednodušení. Myslí si komisařka, že doporučení této skupiny přinesou nějakou změnu, pokud jde o zjednodušení? V minulosti jsme také hovořili o členských státech, které přidávají informace, které zvyšují chybovost. Jsou to informace, které potom ani vyžadovány nejsou. Prostě my víme, kde ty problémy jsou. My o tom neustále opakujeme, mluvíme o tom rok za rokem, snažíme se najít řešení, vyřešit ty problémy, což by mělo tedy vést ke snížení chybovosti. Otázka absorpce, absorpční míry. Víme, že v některých členských státech ta jejich kapacita absorpce je velmi nízká v současné době je to kolem 70%, takže celkově je to velmi dobré, ale v některých členských státech je to nižší. Samozřejmě teď eh, je rok tedy N plus 3, to je klíčový rok a otázka je, zda je možné nebo pravděpodobné, že některé členské státy budou muset eh, vrátit peníze, protože mají opravdu nízkou absorpci. To je jedna otázka. A ještě poslední se týká makroekonomické podmíněnosti. To je velmi kontroverzní v tomto parlamentu. My víme, že Španělsko a Portugalsko tím byly tedy ohrožovány. Je to velmi obtížné na tom pracovat. Je možné, abychom v budoucnosti od toho odešli, abychom vlastně nevycházeli z hospodářské podmíněnosti členských států, ale dívali se spíše na regiony a projekty jako takové. Díky mnohokrát. Já bych ještě ráda dala, eh, ze, přivítala pana generálního ředitele, já jsem ho předtím upomenula, takže se omlouvám a mu dávám slovo. multe subiecte care au fost eh, atinse. Aș vrea... Děkuji. Otevřela se tady řada témat, zašlo se do celé řady tematických oblastí konstatuji jednu věc. Čím dál tím více členů hovoří o omezeném rozpočtu. Já chci podtrhnout, že my jako politici musíme být ambiciozní. Pan zpravodaj Celer hovořil o tom, co řekl pan Juncker a pan Ettinger, který odpovídá za rozpočet na, ve sboru komisařů. Jde o budoucnost, o budoucnost rozpočtu Evropské unie to jednání o té budoucnosti začalo, musíme o ní diskutovat také společně s členskými státy. A nejenom to, je třeba se zaměřit na to, co občané skutečně potřebují a pak je třeba nalézt rovnováhu mezi politikami, které fungují, které skutečně přinášejí přidanou hodnotu a mezi novými prioritami, které se objevily, jako je obrana, migrace, ochrana hranic. Toto jsou vše oblasti, které jsou nové pro Evropskou unii, kde dosud eh, Unie v minulosti nebyla příliš činná. A tady se budeme muset zamyslet nad tím, co přesně v těchto oblastech bude Unie dělat, jak se přímo zapojí a jak také budou například vypadat budoucnost sdíleného řízení. Neexistuje regiona. Já jsem navštívila téměř všechny neexistuje region, ve kterém by nebyly nějaké konkrétní výsledky evropských politik, kde by se život nezlepšil. Tedy konkrétní výsledky máme, existují. A odtud čerpáme energii pro náš boj za budoucnost regionální politiky. Víme, že na že regionální politika vytváří miliony pracovních míst, mnoho členských států z ní mělo prospěch, obchod rozkvétal. A proto, až budeme jednat s členskými státy na radě, musíme hovořit o tom, zda chtějí omezenější rozpočet, zregulovaný, či zda si budou přát omezovat rozpočet tedy i nadále na 1% hrubého národního důchodu, nebo zda půjdu jinou cestou, zda budeme chtít být ambicioznější a například si říci, že ta výše rozpočtu bude 1,2 hrubého národního důchodu. 1,2%. Bychom potřebovali 1,2%, proto abychom mohli nadále činit dobré věci pro naše občany. A nyní k novým prioritám. I pro ty by měla Unie učinit dostatečně, což sebou přináší jistě nové výzvy. A souvisí to opětovně se solidaritou. Je tedy třeba hovořit, jednak s členskými státy. Ano, a máte pravdu, musíme zjednodušovat. Musíme se vyhnout nějakému zdvojení či opakování téměř bych řekla, že v našich eh, úpravách jsou až konflikty. Ale musíme se také zeptat členských států, zda jsou ochotni opustit tento typ politiky a zda jsou ochotni nabídnout více. Veškerých 10 eur, který zaplatí každý občan státu, opravdu ze všech 100 eur, které zaplatí každý občan státu, je 50 eur, které připadá na poplatky a méně než jedno euro jde do evropského rozpočtu. Je to tedy méně, než co zaplatíte za šálek kávy či sklenici vody. A přesto od nás členské státy očekávají, že budeme mít rozpočet, který bude zvládat vše který propůjčí křídla všem evropským politikám. Máme mnoho priorit, to je jasná věc. ale ráda bych pouze podotkla, že je třeba, abychom byli i nadále ambiciozní. A nehleděli na některé věci jako na samozřejmost. Dále se zde hovoří o tom takzvaném Brexit gap, že zde vznikne mezera eh, v důsledku Brexitu. Jistě vznikne, ale třeba se zamyslet nad tím, jaký můžeme zaplnit. Máme k dispozici zprávu Montyho, která se věnuje navýšení vlastních zdrojů. Uvidíme, zda členské zprávy takovéto návrhy přijmou. Bude to politické rozhodnutí. V Evropském parlamentu čím dál tím častěji slýchám takový pesimismus, který vyplývá z skutečnosti, že rozpočet je omezený. To je pravda. Nyní k plánu, o kterém hovořila paní Ayala Sanders. Ten plán je velice těsný, to je pravda, pan Juncker ve svém projevu řekl, že projekt bude přestaven v březnu a my i hned poté přijdeme s naším projektem 2020, tak aby bylo dost času na to, aby se vše stihlo ještě v rámci současného mandátu parlamentu abychom ještě v rámci tohoto volebního období mohli dosáhnout cílů, které jsme si vytkli, tedy abychom přijali veškerá nařízení. Bylo by škoda, kdybychom promrhali zkušenostmi poslanců tohoto parlamentu, abychom neměli možnost, aby jejich argumenty a jejich zkušenosti mohly být přetavené do konečného podobu nařízení, které bude platit po roce 2020. Co se týče flexibility, nemohu nic předjímat, ale budeme muset být dostatečně flexibilní. Může dojít k věcem, jako je například migrace nebo přírodní katastrofy. A tady musíme být s toho členským státům pomoci mnohem rychleji. Co se týče čistých korektur, tady máte pravdu. Já jsem o tom již hovořila. Je zde celý soubor prvků, které je třeba mít, mít na zřeteli. jedna. finanční rámec byl přijat později, pak zde byl zaveden systém N plus 3, který ten tlak poněkud zmírnil a za třetí strach z čistých oprav, z těch korektur. Tento strach ovšem a je třeba vidět vždy tu sklenici, která je napůl plná, tak to my na to pohlížíme. Ale na druhou stranu ten strach nám ukazuje, že naše kontroly jsou kvalitní, pokud jim můžeme důvěřovat, pokud jsou takto kvalitní, tak je to v pořádku. A my doufáme, že pomocí těchto čistých korektur ty řídící orgány, které, jak jsem již uváděla, by měly být tou první úrovní kontroly. A v roce 2016 by bývali měli odhalit 77% veškerých chyb. My doufáme, že tyto orgány budou pracovat lépe a budou pozornější. Nyní příprava doby po roce 2020. Tady já si plně uvědomuji, že to bude velice důležité období. Je třeba provést eh, řádnou analýzu, abychom zjistili, jak se používá rozpočet přímo na místě. Jak jsem již uvedla, budeme potřebovat více flexibility. Já jsem pro radikální zjednodušení pro konečného uživatele, pro konečného příjemce a také jsem o tom již hovořila. Je třeba se soustředit i na pozitivní prvky aktuálního systému. Potřebujeme nalézt rovnováhu mezi kontinuitou a reformou. A říkal to také pan Bogn chyby neznamenají automaticky podvod. Je důležité ukázat, že respektive je důležité podívat se vždy na ten celkový obrázek, podívat se na to, co dobrého vytvořila politika soudržnosti v členských státech a samozřejmě zasahovat i tam, kde dochází ke skutečným problémům. Nyní k programu 2007 programovém období 2007 až 2013. Děkuji paní Dlabajové za její otázku a za spolupráci, když byla zpravodajkou. Jak jistě víte, účetní dvůr přijal pozitivní zprávu na období 2007-2013. Tato zpráva již byla zveřejněna. A toto období bylo hodnoceno pozitivně. Komise jednala správně, ve svém vztahu s členskými státy poskytovala včas informace, vše jsme obdrželi do března 2017. Víte, že to byla konečná lůta pro uzavření programového období, o kterém právě hovořím. tomto období probíhalo 370, 317 operačních programů v členských státech, v té 28. Naše útvary provádí vyhodnocení, a dokázali jsme zatím uzavřít pouze 9 programů z těch celkových 317. Vyžádali jsme si tam, kde jsme to považovali za nutné, dodatečné informace a doufáme, že do konce roku 2017 budeme moci uzavřít 18 až 120 dalších programů. Nyní čekáme na odpovědi členských států. Zbývá ještě řada otázek, kde zatím čekáme na odpověď, neboť korektury ještě nebyly přijaty členy členskými státy. Ujišťuji vás ovšem, že Veškeré programy zůstanou otevřené až do doby, kdy dojde k dořešení a zodpovězení veškerých otázek. Zatím provádíme platby pouze u programů, které platí za eh, bezpečné rizikové problémy, momentálně nedostávání vůbec žádné prostředky. Přejeme si uzavřít programy co možná nejrychleji, ale stejně tak jako době přípravy programu si i teď přejeme zejména kvalitu. A myslím si, že rychlost je zde druhořada. Veškeré programy mohou být uzavřeny pouze v případě, když si budeme jisti, že tam není nějaká vysoká míra chyb. A já bych eh, si odvážila říci, že jdeme správným směrem. Členské státy nám všechny hlásí míru chybovosti pod dvěma procenty. Až bude věc uzavřena, dostavíme se k vám do parlamentu a podáme vám obšírnou zprávu. Nyní k otázky C paní Gresle. Obdrželi jsme také písemnou otázku, kdy jste se nás ptala, co se stane, pokud nebo proč tedy v tolika výběrových řízení je pouze jeden uchazeč, jedna firma či osoba, která se uchází o tu zakázku. A společně s panem Lemetrem, s panem generálním ředitelem a s našimi útvary my tuto záležitost nyní prošetřujeme. Přesně ty případy, na které jste nás upozornila. A myslím si, že máte pravdu. Je třeba si položit tuto otázku. neboť běžný postup je tak, že pokud se zadávají veřejné zacházky, tak eh, a v souvisí to s evropskými penězmi, tak eh, většinou je těch firm hodně, které se ucházejí. Nyní k záležitosti finančních nástrojů. Jak již bylo řečeno, používali se již v období 2000-2006, v roce 2007 až 2013 se jejich používání znásobilo. Všem schnutí nám ukazuje, že výsledky na místě se dostavili až poněkud později. Vím, vy jste tady hovořila o těch 17 000 pracovních tím z 25 členských zemí a rozdělila jste je do jednotlivých let. Já si ovšem myslím, že tato informace není úplná. Nemůžeme rozdělovat ta pracovní místa na ta jednotlivá léta období, které přijde, se tato pracovní místa sama znásobí, což jsme vám sdělili rovněž písemně. To je otázka 75. Víte, že na období, v období 2007 až 2013 členské státy nebyly povinny nám hlásit tyto indikátory. Některé členské státy to učinili na dobrovolné bázi a některé to činí až nyní, v současném období, tedy po roce 2014, protože teprve nyní je to pro členské státy povinné. Až budeme vypracovávat další zprávu, budeme mít tedy k dispozici komplexní údaje. Naše čísla ukazují investice ve výši asi 16,4 miliardy eur. To jsou investice v rámci finančních nástrojů. 89% pro malé a střední podniky, asi 7% rozvoj měst a 6% energetická účinnost. 180 tisíc pracovních míst bylo zatím vytvořeno a stovky firm z toho mělo užitek. Pomocí takzvaného pákova efektu. Máme tady výsledek v oblasti záruk, který je v konečném důsledku mnohem větší. Německu a v Rakousku. Například i dnes dochází k pozitivní situaci ještě v důsledku Marshallova plánu. Ale samozřejmě to vše souvisí i s tím, jak členské státy konkrétně finanční nástroje používají, tak aby dosáhly co možná největšího profitu. Otázce paní Salafranka, tedy pana Salafranky, omlouvá se řečník. Jmenování institucí už není problém. Již máme jmenované správní orgány pro 98% fondů. Zbývá ještě několik programů, zejména v oblasti územní spolupráce. Tady ještě třeba jmenovat ty správní orgány, správně řídící orgány, ale to již není až takový problém spoždění. K tomu spoštění došlo v rámci komplexnosti rámce podmíněnosti ex ante. My si nyní můžeme mít jistě, že již jmenované řídící orgány budou schopny správně zpravovat veškeré ty miliardy, které jim dáváme k dispozici. To, co jste řekl, je důležité. Inovace je pro určité regiony velice důležitá a proto máme tu strategie inteligentních specializací, které jdou ruku v ruce plus body nějakého regionu. Smart, special, smart specializace neznamená bezpodmínečně, že všechny regiony najednou se promění v Silicon Valley. Každý region se musí soustředit na svou sílu, na silné stránky, například, co já vím, zdravotnictví, letectví. Ve Španělsku jsem navštívila celou řadu oblastí a viděla jsem, jak na místě vypadá smart specializace. Některé regiony díky tomu mohou skutečně rostou, pakliže spolupracují akademici, obchodníci, veřejné úřady, úřady veřejné zprávy, a pak existují strategie dlouhodobější a výsledky přijdou. A teď k migrační krizi. Tady už od počátku jsme se spojili se starosty. Protože ti jsou nejdříve konfrontováni s touto problematikou. A mm, aktivita celé řady těchto orgánů, čili veřejné zprávy, je třeba vyzdvihnout, je třeba je pochválit. Velice dobře spolupracujeme s panem Avaramopolusem, který má také k dispozici finanční nástroje, který předkládá významné iniciativy a naše fondy umožňují čerpat čerpání prostředků v této oblasti a také prostředky z oblasti sociální. Hovoříme-li o inkluzivní Evropě, a pak je sociální inkluze samozřejmě nesmírně důležitá a bude důležitá i v příštím období. Měli bychom zabránit getům, radikalizaci. A proto jsou, domnívám se, naše finanční prostředky dobrou možností pro integraci migrantů. V Berlíně jsem navštívila takové středisko, v Amsterdamu také. Existuje ta síť starostů, a je mi líto, že starosta Amsterdamu, který um, vedl toto partnerství, mezi tím zemřel. Byl velice aktivní v této otázce, v této síti mezi všemi starosty, kteří čelili těmto problémům. A teď je to vede tedy starosta Atén, tuto síť starostů. Chceme využívat veškerých synergií z evropských fondů. Fond pro regionální rozvoj eh, už financoval významné oblasti, přístup k eh, primárnímu vzdělávání, investice do infrastruktur v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, podpory eh, měst městského a venkovského propojení, povzbuzování členských států pro výstavbu bytů, mm, e, které by neměly znamenat segregaci. E, například v Bruselu se investovaly peníze v Molenbeku a dali se k dispozici prostředky pro organizaci Lékaři bez hranic a také se fondy využívaly v jiných oblastech, čili operační programy můžeme přizpůsobovat. K tomu dochází i v Itálii, co se stává, týká například programu Sigureca, čili bezpečnost. Jak víte, byly tady dvě lodi chránící, a zachrán, které zachránily životy lidí ve středozemním moři a to bylo koupeno tyto dvě lodi za evropské peníze italské úřady využívali Změnili tedy operační program pro obranné účely a také využívali prostředky z naší oblasti. Ve všech členských státech jsme oznámili, že jsme ochotni operační programy měnit. Čelíme-li novým výzvám. A po přijetí e, programu Omnibus jsem přesvědčena o tom, že členské státy budou moci ještě lépe využívat naše fondy k těmto účelům. Chtěla bych e, příště také vyzvat členské státy k tomu, aby co možná nejlépe využívali evropské fondy, včetně oblasti migrace. Spolupracujeme s Helsinkami, s Atény, s Amsterdamem. Existuje tady řetěz solidarity, včetně Řecka, Portugalska, Itálie. Nevládní organizace jsou um, zapojeny do těchto iniciativ. Máme tady i jinou iniciativu, která se týká Fondu pro rozvoj a čekáme na uvolňování, tedy na schválení příslušných projektů. A abychom mohli také vytvořit výměnu těch osvědčených postupů, protože když některé země mají již dobré zkušenosti, jako Nizozemí, Francie, Holandsko, země, které čelí již dlouho otázkám migrace. Také jsem navštívila v tomto roce ostrovy, eh, které čelí eh, silným vlnám migrací, byl to například jeden ostrov, který má pět tisíc obyvatel a devět tisíc uprchlíků. Tady v létě bylo. A je to malý ostrov, který se nachází velice blízko Turecka tady existuje, panuje velice obtížná situace. Co se týče naší spolupráce s OLAFem, mohu vás ujistit, že spolupracujeme velice úzce. Eh, DG Regio a OLAF jsme vypracovali společnou strategii pro léta 2015 až 2017. Máme tady sedm evropských fondů, z kterých je možno čerpat prostředky a domnívám se, že dobrá spolupráce přinesla k dobrým výsledkům a když došlo k nesrovnalostem, ano, to bylo, byl tady jeden podvod, ale jakmile nám Olaf oznámí určité případy, tak my zastavíme platby Vyžadujeme finanční korektury a pokoušíme se získat zpět každé jedno euro do evropského rozpočtu zpátky v případě, že se jednalo o nesprávné použití prostředku. A uzavírání programu co se týče toho programového období do roku 2013, já uvedu skutečně, zahájím cestu takovým způsobem, abych evropské peníze co nejlépe chránila před podvody i pro, před chybami. Ještě jsem zapomněla na jednu věc, ještě bych se k vám ráda vrátila, protože jsem prý nedokončila odpověď na vaši otázku ohledně chyb, eh, kterých by se mohli lidé vyvarovat. Musím říci, že ne vždycky jsme spokojeni, protože to musíme řešit s členskými státy. Monitorovali jsme, že všechny systémy dobře fungují ale musíme se spolehnout na dostupné výsledky auditu. Máme 500 zpráv za rok od národních auditorů a nemáme kapacitu projít všechny, ale zaměřujeme se, zaměřujeme se na ty vysoce rizikové programy. Takže se budeme snažit eh, tlačit na členské státy, aby se ujistili, že tyto orgány budou skutečně nezávislé a také je určitě ujistíme, že jakmile budou odhaleny závažné nedostatky, tak jim pozastavíme platby. Máme také akční plány, abychom pomohli členským státům vybudovat eh, dobré kontrolní systémy a řešit problémy. Mohu vás ujistit, že pokud ten výdaj nebude opraven, nebo ten systém nebude opraven, tak prostě nezaplatíme. Velmi dobře víte, že máme zacílenou podporu orgánům prostřednictvím kapacity na nebo tedy eh, budování kapacit, máme odborníky, máme podporu peer-to-peer, -peer, máme také různé nástroje na zlepšení cestou školení a tak dále, takže si myslím, že především pokud do veřejné zakázky, tak tam jsme se mohli vyhnout určitým chybám, také pokud je o způsobilost, eh, protože už 70% těch chyb mohlo být odhaleno na úrovni tedy řídicích orgánů a pokud budeme tvrdě pracovat na tom, abychom implementovali to, co jsme přijali v roce 2017, pokud je o státní podporu a veřejné zakázky, tak si myslíme, že můžeme se vyhnout celé řadě chyb. To je tedy společná odpověď pro paní Dlabajovou a pro vás, paní předsedkyně. Já myslím si, že potřebujeme další legislativu k veřejným zakázkám. Myslím si, že potřebujeme velmi přísně implementovat stávající legislativu. Druhý rok v řadě Veřejné zakázky už nejsou hlavním zdrojem chyb, teď je to způsobilost. A pokud to kvantifikujeme, tak veřejné zakázky v některých členských státech jsou pořád ještě hlavní příčinou chyb, ale potom musíme tady pracovat cíleně s těmito členskými státy. Pan Zdechovský. Ráda bych vám odpověděla jednoduše. Nemáme jiné metody v členských státech, máme stejný auditní přístup, máme pevná pravidla na komisi a myslím, že tady hovoříme o tom gold platingu. Mnohé členské státy mají tisícovky a tisícovky stránek a mají pocit, že je to nějaký požadavek eh, z Bruselu, z legislativy. Tak, tak tomu není. My nemáme tento požadavek, že je třeba podepisovat 400 eh, nebo 500 stran kvůli projektu. Tak. Eh, v oblasti železnic, tam jsem třeba viděla projekt, který měl 10 tisíc stránek a každá stránka byla parafována. Takže místo, aby implementovali, tak podepisovali. Já si myslím, že bychom měli pracovat opravdu hodně s členskými státy, pokud jde o ten gold plating. A pokud jde o absorpční kapacitu, tak samozřejmě je velmi důležité zjednodušit všechno, to, co máme v omnibusu, to musíme používat. Dále samozřejmě hovoříme o zjednodušení nákladů. Šetříme projekty, které by mohly být problematické. A myslím, že se nám podaří, jakožto důsledek doporučení v období po roce 2020, zjednodušit život příjemcům. Ovšem, pokud jde o absorpci prostředků, tady členské státy nesou stoprocentně odpovědnost. Ani vy v Evropském parlamentu, ani my tře, ti, kteří pracujeme na komisi, nemůžeme prošetřovat přímo na místě realizaci projektu. To musí být úlohou všech členských zemí, aby využívali tu možnost prošetřovat používání evropských prostředků a využívat evropské peníze pro rozvoj své vlastní země. To je možná nabídka, která je tomto druhu poslední v historii Evropské unie. Nevíme, jak bude vypadat situace v příštích letech. Musíme se snažit, aby členské státy byly schopni vyčerpat z evropského rozpočtu co možná největší objem prostředků. Ale budou muset také prokázat, že jsou schopny ty peníze odpovídajícím způsobem využít, řádným způsobem. To by bylo gesto solidarity mezi členskými zeměmi Evropské unie. Pan Vogen hovořil o závažném politickém problému, který se týká politiky soudržnosti. Politika soudržnosti investuje miliony eur do evropské ekonomiky. A jistě došlo k případům, kdy tyto peníze byly spronevěřeny. Pokud dojde k podezření, tak eh, bohužel to má vrhá stín na politiku jako celek. Ale suma těch zprověřených peněz je pouze 0,42%. Takto aspoň to sdělili členské státy OLAFu. Komise ovšem nechce žádným způsobem tolerovat případy podvodu A jak jsem již uváděla, pokud se objeví podezření, jednáme neprodleně. Ovšem nesmíme směšovat chyby s podvody, na to upozorňoval také pan Vogan. Chyba to znamená, že buď evropská nebo národní legislativa byla porušena. Tedy buď došlo k porušení evropské legislativy či národní legislativy, více ne. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Vy eh, jsem zvolila tu tématiku OLAFu, protože minulý, minulé pondělí jsme byli upozorněni na to, že že 69 všech podvodů v EU spadají na strukturální fondy. To je tedy téma, kterému se musíme ještě věnovat. My jsme žádali, abychom měli vhled do dokumentu jednoho maďarského projektu a e, Douf. A myslím si, že tam půjdeme zatím, aby na Maďarsko vysvětlilo, jak to a jinak budou muset se vrátit peníze, které tam přišly. A teď má slovo kolegyně Ivanova, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nevím, kolik mám času, ale zazněly zde zajímavé otázky ze strany poslanců. Já jsem za ně velmi vděčná. Začnu u zpravodaje, který hovořil o tom, jak je důležitá soudržnost, aby se podporovala zaměstnanost a růst. Hovořil o chybovosti, o spožděních v novém programovém období. Já s ním plně souhlasím. Také potenciální problémy s absorpcí. Abych vás rada informovala, pane zpravodaji, že bude zvláštní zpráva, která bude věnována absorpci. Vydáji také tedy soud a bude zveřejněna příští rok a bude se zaměřovat na příčiny těchto spoždění, co by se dalo dělat lépe, takže příští rok to bude. Já už to tady teď propaguji, bude to zvláštní zpráva na toto téma. Pak jste také hovořili o velmi důležité věci. O jednotných auditních principech a posílených auditních postupech, které jsou pořád čím dál složitější. Já s vámi opravdu souhlasím, protože oblast soudržnosti je jeden z případů, kde v uplynulých letech se do toho začaly zapojovat různé auditní funkce, v akademické literatuře se dokonce objevuje výraz exploze auditu, takže máme tam také různou chybovost. Chybovost národního orgánu, chybovost eh, komise, naše chybovost, tedy účetního dvora. My jako externí auditor nemůžeme být součást jednotného auditního řetězce, který implementuje komise, ale vycházíme z práce jiných. A to je tedy věc, kterou teď chceme otestovat. Já jsem se o tom zmínila ve své úvodní řeči. Chceme příští rok vyzkoušet eh, takového pilota, chceme zjistit, jak budeme moci vycházet eh, v soudržnosti hodnocení někoho jiného, jak tedy vycházet z jiných auditů a pokud to bude nutné, tak na základě toho si stanovit svou vlastní reziduální chybovost a tím pádem tedy přispět k tomu závěrečnému prohlášení. Vy jste také hovořili o finančních nástrojích, transparentnosti a dalších věcech. Já souhlasím teoreticky. Finanční nástroje mají určitě jasné výhody, které by umožnily efektivnější využití rozpočtu, ale dovolte, abych vám připomněla, naše zvláštní zprávu 19 z roku 2015 o finančních nástrojích. O tom jsme diskutovali i v minulém roce, kde jsme hovořili o tom absolutoriu za minulý rok, ale upozornili jsme na různé nedostatky, že jsou příliš velké, potom eh, ty pákové efekty a samozřejmě reporting. A v této zprávě také uvádíme celou řadu doporučení pro komisi například eh, komplexnější informace, pokud jde o výdaje na řízení, potom vést také komparativní analýzu, také té podpory, která se proplácí prostřednictvím finančních nástrojů, to bude velmi relevantní pro přípravu po roce 2020 a potom také zajištění adekvátní úrovně technické podpory. Paní Dlabajová a vy, paní předsedkyně, jste se ptali na veřejné zakázky. K tomu mohu říci jen to, že my jako auditoři provádíme analýzu nebo audit ex post, tedy fakta, Zda tedy byly dosaženy ty cíle, ty politické cíle, tak to je spíše otázka politická, zda by to mělo být nařízení eh, nebo eh, směrnice je to něco jiného. My máme zvláštní zprávu 10 z roku 2015 a 17 z roku 2017, ale nejsou konkrétně na toto téma. Pokud jde o ověření řízení, tam také komise řekla, že tam je problém v tom, že máme nedostatečnou kvalitu, tedy pokrytí, to znamená, že ty kontroly provádějí řídící orgány a zprostředkující subjekty, to znamená, že si kontrolují chyby, které způsobili sami. Dochází také ke zvýšení sdílení těch chyb, eh, než tomu tedy bylo v minulém roce. Výdaje z roku 2007 až 2013, než tedy byly nahlášeny, tak eh, tam je větší pravděpodobnost, eh, že došlo k nějaké chybě na manažerské úrovni. Myslím, že to byla také otázka, která zde zazněla. Na naši adresu já vám ještě jednou děkuji za vaši, za váš zájem o naši zprávu a těšíme se na další spolupráci. Pan zpravodaj dostane ale opravdu ve vší stručnosti slovo na závěr. No, ve vší stručnosti. V současné době se nacházíme v situaci, kdy strukturální politiku a kohezní politiku eh, prostě eh, umlacujeme k smrti, protože implementace, když se na ní podívám v posledním období a potom zároveň musím konstatovat, že mezi tím pro členské státy i pro regiony, ale i pro podniky eh, existují úplně jiné finanční možnosti, které které jsou zatíženy daleko menší byrokracií než strukturální fondy, tak chápu lépe, když Evropská centrální banka 60 miliard ročně poskytuje půjčky státům, státní půjčky měsíčně, prosím, 60 miliard euro, když zároveň EFSI a e, Evropská rozvojová banka Eh, tady eh, také prostě poskytují prostředky, tak se dostávají eh, vlastně trošku do konkurenci. A když se podíváme na činnost finančních orgánů, které se mají věnovat kontrole a ti mají ten zájem, aby už zepředu vyloučili veškeré chyby, které by mohly vést ke zpětnému splácení již vyplacených poskytnutých peněz. A na druhé straně se dozvídám, že tam, kde ku příkladu používáme poradenské firmy pro audit, tak ty, ty, ty toto opravdu podrobně zkoumají, aby mohli dostat své úloze. Co se týče angažovanosti těch, kteří mají čerpat prostředky, mm, to zrovna nezvýší, aby tedy se mm, ucházeli o evropské fondy. Domnívám se, že tady bychom měli tyto záležitosti ještě prodiskutovat. Když eh, jsme diskutovali o rozpočtu 2018 a žádali jsme na další peníze, další peníze upozorně, že v roce 2017 7 miliard eh, prostě mus, poteklo zpátky. To od listo, my od listopadu nebudeme schopni peníze vydat. My jsme ve Štrasburku ve takovém spěšném postupu eh, se rozhodli o změně pravidel, aby nevydané prostředky ze strukturálních fondů Eh, šly, byly eh, transferovány na iniciativu pro mládež, která tedy zrovna také se neproslavila tím, eh, že by byla obzvláště efektivní. Čili celkově tady máme problém. co by mě taky tak trochu vadilo, je, že tím samozřejmě viditelnost Evropské unie jako ten, kdo poskytuje impulzy přímo na místě, utrpí, pakliže tyto nástroje nebudeme používat v takovém objemu, v jakém to bylo v minulosti a proto bychom měli společně pracovat na zlepšení tohoto stavu a také především na urychlení, protože v regionech samotných jsem konstatoval, že tady existuje celá řada dobrých přístupů, zejména v oblasti výzkumu, vývoje. A tam jsou odkázáni na evropské subvence, tam nelze pracovat s půjčkami na tomto místě, protože však v celé tém stavbě nákladů to tak trošku pokulhává, co se týče administrativního zpracování, o tom už se dnes hovořilo. Eh, pak eh, se ti to tak dobře nedostávají k tahu, abych tak řekl. Bude to vyžadovat asi ještě trochu času, ale za stolik času nemůžeme vyplýtvat, abychom rychle mohli dospět k řešení, protože eh, konec eh, období se blíží. Každopádně zůstaneme ve spojení. Děkuji mnohokrát, že jste přišli. Děkuji za zodpovězení našich otázek. Každopádně budeme selektivně tato témata i nadále sledovat. Děkuji mnohokrát a teď prosím pana předsedu účetního dvora. Omlouvám se za spoždění. Děkuji vám mnohokrát a naschledanou. Já Ráda bych zde přivídala prezidenta Evropského účetního dvora k naší výměně názoru o pracovním programu Evropského účetního dvora. Mohu poprosit eh, zástupce komise, Prosím, mohla bych vás poprosit abyste dělali menší hluk, aby, hluk, aby se opustili sál, abychom mohli pokračovat v naší práci. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, je krásné, že máme opět výměnu názorů a pracovním programu Evropského účetního dvora. Ten program je úžasný, zejména co se týče těch zvláštních zpráv. My jsme si to propočítali. 12 zvláštních práv, které bylo hlášeno ve výroční zprávě minulý rok a letos nebyly provedeny. Otázka tedy je, jak spolehlivé je roční plánování vašeho účetního dvora, když 12 těch zpráv přijde se spožděním, 16 tedy přišlo čas, ale 12 zpráv je, myslím, číslo, které je velké, třeba se tím zabývat. Děkuji. E, něj máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já i hned se vyjádřím k té otázce, kterou jste nadnesla pracovní program je něco takového jako work in progress. Postupně se upravuje. Zprávy, které provádíme čas, od času, když se připravují, naráží, jak bych to řekla, na nepředvídaný odpor někdy. A tento nepředvídaný odpor vede, či může vést ke špoždění. Je to například to, že nám nebyly včas dodány podklady, nebo určité věci prostě nebylo možné předvídat a pak to vede k spoždění. My se velice snažíme se tomu vyhnout, zlepšit tu záležitost. Eh, u naš, v rámci našeho semináře, který jsme letos měli s kolegy září, jsme se věnovali otázce přepracování metodiky, věnovali tomu, jak tedy přistupovat k zvláštním zprávám. A Audit Quality Committee dostane za úkol, aby se ještě jednou podívalo na veškeré ty příručky a pokyny, aby si to detailně prostudovali s cílem to celé zefektivněji, efektivnit, aby to bylo rychlejší, abychom mohli předkládat zprávy včas. Zpráva nám běžně nikdy nezapadne, tu už jsou výjimky, ale vždy nakonec ta zpráva potom je hotová a je předložena na stůl a já vám slibuji, že se pokusíme k tomu přistoupit ještě efektivněji a dodržovat časový plán. E, pracovního programu na rok 2018 zveřejnili jsme ho v říjnu. Je to asi 40 úkolů, který si tam stanovujeme. Je tam celá řada různých zveřejnění mimo to tedy výroční zprávy, zvláštní právě tematické dokumenty a stanoviska. Plánované zvláštní zprávy eh, pokrývají velké spektrum témat eh, ekologického užívání zdrojů, růst integrace, migrace a globální rozvoj, vnitřní trh a Evropská unie hospodárnosti a odpovědnosti účetní. Máme tady 12 nových eh, úkolů na rok 2018, respektive ze všech těch nových úkolů je 12 velkou prioritou a proto chceme, aby tato, tyto dokumenty byly skutečně zveřejněny v roce 2018. K tomu patří jednak dokument o budoucnosti evropského rozpočtu, o budoucnosti společné zemědělské politiky, zjednodušení politiky soudržnosti a zjednodušení horizontu 2020. Dále téma bezpečnost potravin, transparentnost financování nevládních organizací. To bylo přání, které vzešlo zejména odsud z parlamentu dále facilita pro uprchlíky v Turecku a zpráva o střetu zájmu a etických pravidlách pravid v institucích Evropské unie. Výběr se opírá o analýzu současných trendů v Unii a rizik, které se s nimi pojí. Zásadním kritériem je také to, o co se zajímaví ty naši nejdůležitější stakeholders, tedy parlament, který zejména v rámci absolutoria a vrhu výboru, té, e, té, té, to, to, tak to je to tam zakotveno. Dostali jsme seznam e, z konferencu předsedů výboru pro pracovní program na roku 2018 a z tohoto seznamu máme asi dvě třetiny návrhů, které jsou již pokryty v rámci těch e, kontrol, které probíhají, či které jsou naplánovány. To vidím velmi pozitivně a i váš výbor to kvitoval pozitivním způsobem. My jsme před nedávnem toto vše zdědili v dopise paní Winksnem a vaše předsedkyně paní Gressler dostala kopii tohoto dopisu. Tam to velice detailně vysvětlujeme. Co se týče přání pro pracovní program na milují rok i nadále chybí input některých velkých výborů nebo přišel částečně velice pozdě. Jsme si jistí, že nás i v této věci podpoříte, aby jste upozornili i tyto další výbory na činnost eh, účetního dvora, aby z nich vzešly konkrétní návrhy. Další pracovní program, jeho příprava již nyní právě začíná, bude pokračovat s počátkem příštího roku. Další setkání konference předsedů výboru je naplánováno na 16.1.2018 a my budeme moci představit naše první ideje, co se týče programu na rok 2019. To tedy krátké schrnutí. Pracovní program máte k dispozici písemně. Děkuji mnohokrát tomuto výboru za intenzivní a dobrou spolupráci při přípravě, provádění a implementaci a vím, že tam či onde ještě z naší strany máme co vylepšovat. A nyní se dostávám k bodu, o který jsem hovořil na počátku, který byl probírán také minulý týden na konferenci předsedů. Tam se totiž také hovořilo o časovém harmonogramu, o načasování. Víme o tom problému, snažíme se ho vyřešit, ale je to proces, který také není zcela jednoduchý a ne eh, podaří se nám ho zvládnout přes noc. Myslím se z mé strany, to je nyní vše. Rád vám odpovím na vaše otázky a rád se vyslechnu vaše komentáře. Děkuji, děkuji vám mnohokrát za velmi dobrou spolupráci a za to, že mm, přebíráte naše přání pro vaši práci účetního dvora. To je pro nás nesmírně významná příležitost, aby témata, která projednáváme během roku, byla také uskutečňována. Ještě jednou bych se chtěla vrátit k tomu country specific reporting. To je pro nás nesmírně významné. Vidíme, například teď v Maďarsku jsme to viděli, jak je to důležité dnes při otázkách odpovědí paní komisařky s otázkou, kolik výběrových eh, řízení se koná pouze s jedním nabizitelem a máme 40% takových výběrových řízení a to podle našeho tedy názoru není dobré. A takové záležitosti musíme vynášet na světlo dne, protože eh, jinak bychom hovořili vlastně mimo ta hlavní témata. Mm, to není otázka naming a shaming, ale je to otázka hovoření o skutečných problémech. Nám se stále vyčítá, že tady střílíme prostě prostřednictvím děl na vrabce, ale eh, já si myslím, že třeba jmenovat problematické případy, pojmenovávat problémy a pak na ně namířit telomet nebo teleskop. A to je jistě důležité. A teď otázkou samozřejmě je, eh, tedy tato otázka souvisí s tím, jak Evropská rozpočet bude, evropský rozpočet bude vypadat do budoucnosti v souvislosti se společnou zemědělskou politikou. Vidíme a jsme svědky ve všech politických skupinách snahy o tom, že i když se celý měn, svět mění, zemědělská politika má zůstat stejná. Paní předsedkyně, co se týče country specific reportingu, i tady se snažíme ho zlepšit Víte, že v minulosti jsme s tím měli problémy do té míry, eh, že statistické informace, které máme k dispozici při vypracování výroční zprávy, nám eh, připouštějí jenom velice omezený country-specific reporting a doufáme, že změnou tak, jak chceme do budoucnosti zpracovávat výroční zprávy, uvolníme zdroje a dostaneme dodatečné informace, tak, abychom mohli zlepšit to mm, podávání zpráv a doporučení jednotlivým zemím. Také budeme mít možnosti v rámci reportingu o výsledcích, tedy performance reforming, analyzovat skupiny, protože existují určité pochyby o to, abych se dělali zprávy o jednotlivých členských státech, ale o skupině skupinách státu. A to není problém, to můžeme dělat. My jsme to dělali v budoucnosti, když se podíváte na náš performance reporting. Nebrali jsme celou Unii nebo jednu zemi, ale vždycky určitou skupinu eh, podle témat. Co se týče VFR, mohu jenom zopakovat, co jsem řekl minulý týden na konferenci předsedů. První takový briefingový dokument zveřejníme koncem ledna, nejpozději začátkem února. A jakmile komise předloží svůj návrh, tak relativně zakrátko poté, ještě v létě, ehm, zpracujeme stanovisko k tomuto tématu a to budete moci samozřejmě také využívat. Jak to bude vypadat, jakou to bude mít tendenci, nemohu předjímat, záleží na tom, jaké to bude. Eh, Četla jste naše stanoviska dosavadní jasné, co pro nás bude důležitá transparentnost, flexibilita, efektivita. A jistě bude hrát roli i téma zemědělství. Z našeho pracovního programu pro příští rok vidíme, že už máme jedno zcela jasné těžiště, jednu jasnou prioritu pro zemědělskou politiku a vnímáme výzvy související se zemědělskou politikou při vyjednávání víceletého finančního rámce. To je předmět interních diskusí na účetním dvoře a doufám, že i my budeme moci přispět ke zlepšení diskuse. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mám tady Ines Ayala Sender, která má otázku. Ano? Já jsem se dívala a najednou koukám, že tam paní Gresle není, jako by se vypařila. No byla bych ráda, kdyby mě slyšela, protože ona říká, že v tomto výboru všichni pořád už toho máme dost, že nám říkají, že vytváříme seznamy zemí, které jsou dobré, které jsou špatné, které jsou nejhorší, ale tak to vůbec není. Alespoň ti těch osm členů z mé frakce vůbec není v tomto ladění. Naopak, my jako Evropané si myslíme, že bychom se měli vyhnout střetům, které historicky především v uplynulých letech eh, stavěly proti sobě sever, jich, východ a západ. Proto tedy nechceme předkládat takové kritiky, aniž bychom brali v úvahu to, a já bych tady ráda řekla, že účetní dvůr je schopný dělat své analýzy mnohem vyváženěji nebo neutrálněji, než ostatní evropské instituce, které jsou politicky zatíženy. Takže já jsem mu za to vděčná. Byla bych ráda, kdybychom se společně pokusili překonat takovéto dělení na dobré a špatné. K tomu dochází příliš jednoduše a my často do tady této pasti upadáme v tomto výboru. Navíc je to potom nerelevantní. Připomínám, že v prvních letech eh, jsme nebyli schopni ani říci, kde jsou problémy, ale především jsme nebyli schopni přinést nějaká řešení, něco nabídnout. Když třeba jsme tady měli ministra členského státu, kterého jsme povzali, pozvali, tak on přijel a mluvili jsme o tom, ale potom viděli, že úplně zbytečné sem jezdit, protože je vždycky z něčeho obviníme a přitom nebudeme reagovat. Takže prostě už přestali k nám jezdit a my jsme tak přišli o důležité partnery v diskuzi, takže si myslím, že to byla chyba. V tom vašem programu a především eh, ve vašem způsobu práce, ve vašem způsobu vedení té instituce je celá řada prvků, které nám mohou pomoci. Já vím, že vy se zabýváte nejen tím klasickým auditem, ale máte tam také takový, říkáte tomu landscape, takový přehled. Často vedete i dialog s institucemi, berete v úvahu také to, že za rok a půl tady bude už spousta nových poslanců. A pro nás je důležité vidět, kde bylo dosaženo pokroku, kde ne, kde jsou tedy ty nástroje dobré, kde je třeba je ještě změnit a především nezapomínat na to, jak se ty věci vyvíjely v takových věcech, jako je rozvoj venkova, strukturální fondy, soudržnost a další věci. A také, jak ty nové věci, jako je třeba obrana nebo migračně uprchlická krize a ta protiváha, kterou zase hledáme v rozvoji, v rozvojové podpoře, tak jakým způsobem na to reagovat, protože někdy ty nové politiky, jako je obrana nebo boj proti krizi, migrační uprchlické, s ohledem na jiné politiky, které se snažily tyto věci zmírňovat, například rozvojová spolupráce, nebo v případě obrany otázka řešení konfliktu prostřednictvím eh, ambasád a tak dále, tak bychom se mohli poučit. Mohli bychom se poučit a nedělat ty chyby, které se dělaly v minulosti. Já si myslím, že už to, co nám navrhujete, je opravdu zásadní, má to velký význam. Rozhodně nemůžeme čekat, že nám dáte stoprocentně všechno to, co potřebujeme každém případě to, co tady máte v roce 2018, to je velmi zajímavé, ty nástroje na přímou tvorbu pracovních míst. Často si ani neuvědomujeme, že jsou případy velmi dobré praxe, že díky strukturálním fondům máme pracovní místa, která jsou buď nově vytvořena, nebo která se zachovávají. Nebo potom ten rozpočet na rovnost, rovnost mužů a žen a rovnost vůbec. Vidíme, že zde máme stárnoucí Evropu a přitom se nám daří přesvědčovat ženy, aby se plně zapojovaly na trh práce, protože pokud se nám to nepodaří, tak budeme mít závažný problém. A další věc, která mě připadá důležitá. Teď tady byla paní Kretu, měla ten dotazník, na který nám odpověděla. Náš výbor se snaží zjistit, jak ve vztahu s členskými státy, jak v souvislosti s tím evropským semestrem, jak bychom mohli my využít toho přehledu, toho, té každoroční zprávy, která se dělá, aby nám to sloužilo k dobru a ne ke zlu. Aby ty zprávy o jednotlivých zemích mohly být koncipovány tak, aby tam byla ta doporučení, doporučení ze strany komise, které tedy komise předá a rada je tedy schválí, bere je za své. V některých případech eh, členské státy ty úkoly plní, někdy ale narazíme na případy, kdy rada ani komise nejsou schopny dosáhnout toho, aby se zlepšily ty země, které mají jiné problémy. A je to právě proto, že někdy je to tak trochu nejasné a my bychom mohli ze strany tedy účetního dvora těmto zemím pomoci odblokovat situaci, která by nám všem ostatním způsobila problém, například nadměrný deficit, potom eh, investice do infrastruktury, infrastruktury eh, investice do vzdělávání. To všechno by ostatním mohlo pomoci, aby celý ten zbytek Evropy fungoval lépe. Takže v tomto smyslu jsem se chtěla zeptat, zda počítáte s tím, aby místo toho, že budou prostě uh, vydávány zprávy o jednotlivých zemích vlastně od nuly, že by se využila ta doporučení komise, aby tedy to účetní dvůr využil jako takový základ, aby mohl také pomoci na základě vaší zkušenosti a nástrojů, které vy máte jako instituce. Uh, thank you, Ines. Děkuji, Ines. Ještě kolega Salafranka. Máte otázku? Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste se tu mm, že jste přišel mezi nás, abyste nám vysvětlil priority vaší práce pro mm, rok 2018. Myslím si, že je důležité zohlednit určitým způsobem také zcela zásadní úlohu účetního dvora, čili být externím auditorem Evropské unie. Domnívám se, že zásadním cílem je propagovat samozřejmě transparentnost, zvyšovat ji a e, navrhovat taková opatření, aby evropští občané věděli, jak se správně e, vydávají jejich peníze. A co se týče absolutoria 2016, jak jsme o tom hovořili s paní komisařkou Kretu, ano, tady je portfolio, které se týká velice zajímavých a vysokých částech. Jsou to miliardy a miliony eur. A pane paní předsedně, a pane předsedo, myslím si, že je důležité také podívat se na perspektivu těchto výdajů. Na jedné straně pohlednout na to, jaké jsou dimenze, v kterých se pohybujeme. Nehovoříme jenom o přírodních zdrojích, tam jsou prostě stovky bilionů dolarů, eur. Yo creo que ese orden de cosas 60 milionů a eh, je třeba nestrácet to zřetele. A myslím si, že Evropský účetní dvůr musí splnit také důležitou práci. A sice radit institucím, jakým způsobem vydávat eh, prostředky z rozpočtu, v jakých prioritách. Paní Ayala Sanders už o tom mluvila. Máme tady nové priority. Oblast bezpečnosti. A srovnáme-li čísla, o kterých hovoříme, politiky, strukturální politiky, politiky příroz, přírodních zdrojů, vidíme, že například téma bezpečnosti, která způsobuje stále vyšší obavy dnes, eh, se nachází ve velice eh, nízkém eh, rozpětí prostředků 2,5 miliard eur. A e, proto v rámci úvah by bylo také velice užitečné pro Evropský účetní dvůr, aby se dívali na to, jakým způsobem propojit tyto politiky, ale zároveň nás dá do s realitou, se skutečností, ta, která by nejvíce prospívala našim občanům. Vidím, že váš pracovní program je velice ctižádostivý. Vím, že máte 900 osob, které pomáhají účetnímu dvoru. Eh, co se týče stižádosti těch výzev, eh, které jste nám představil, eh, se jde ruku v ruce s vašimi lidskými zdroji, které máte k dispozici. Když se podívám na minulý rok, když tam máme Eh, prohlášení o věrohodnosti, specifická témata. Minulý rok účetní dvor eh, vyprodukoval 306 specifických zpráv. Kromě toho tady máme stanoviska, specifické zprávy týkající se nejrůznějších orgánů Unie. Minulý rok eh, publikoval 152 zpráv a potom také další analytické zprávy a z části také rozpočtovou zprávu o aktivitách. Jakým způsobem tento program aktivit v roce 2018 bude vypadat ve srovnání s tím, o čem jste nás informoval. Co se týče kvantity, tak se domnívám, že to je daleko ambicioznější, protože eh, v rámci finančních perspektiv čelíme také novému období financování. A vy Máte tedy dostačující nebo nedostačující prostředky? Eh, bude se přizpůsobovat váš program práce? Mě zajímá zejména zahraniční politika, protože pracuji v zahraniční oblasti, v oblasti zahraničních vztahů a 400 tisíc miliard eur jsou prostředky, které jdou do této oblasti. Jakou prioritu mají 400 miliard? No a mě by zajímalo také, jakým způsobem se eh, eh, řeší nebo jak hledíte na vydávání prostředků při jednotlivých misích zahraničních a jak to zapadá do celého souboru aktivit, které předkládáte pro tento rok. Já jsem se sama dala na seznam řečníků a budu velmi stručná jednu konkrétní otázku z pohledu vztahu mezi Evropským účetním dvorem a Evropským parlamentem. Slyšeli jsme hodně o prioritách, a já se těším na vaši odpověď k prioritám, ale jakým způsobem, domníváte se, byste měli lépe pracovat s jinými výbory, odbornými výbory parlamentu? Protože samozřejmě jste inspirován v úvozovkách hlavně tedy otázkami našeho výboru a výboru BAČ. Ale jak to vypadá, ta spolupráce s dalšími odbornými výbory? Je to vůbec zájem? Často se setkáváte s, předsedy, s předsedkyní výboru Cecilie Wikstrom, s konferencí konferencí předsedu. Eh, co cítíte, jaký je eh, hlavní zájem jiných členů tohoto parlamentu v rámci eh, práce účetního dvora? Teď je tu pan Sarvama, který žádal o slovo a potom vám předám slovo na odpovědi. Thank you. Děkuji, děkuji, paní předsedající, děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že jsem zmeškal většinu vaší prezentace, ale přesto položím svou otázku. Není to opravdu nic nového. Je to pořád ten stejný způsob, ale víme, že vy jste si v účetním dvoře vycítili nebo vytýčili jako prioritu hodnocení účinnosti, výkonnosti, tak eh, by mě zajímalo, jak v roce 2018 konkrétněji, jak to vidíte? Co si myslíte, že budete schopni zlepšit v porovnání s letošním rokem? A pak? My se teď vlastně procházíme absolutorium a já uvedu jeden příklad. AMPRs. Měli jsme tady komisařku Krecu. Já opravdu doufám, že budeme schopni od popisného stylu se přesunout spíše ke konkrétnímu hodnocení dopadu a to je v podstatě to tež, co já říkám vždycky, ale kdybyste se k tomu prosím mohl vyjádřit, byl bych velmi rád. Děkuji a teď máte slovo vy, pane předsedo. Okay. Also Frau Ayala Sender. Sender hovořila o tématu zpráv podle jednotlivých zemí. Já to ještě jednou osvětlím, když jsem se o to snažil v reakci na otázku paní předsedkyně tohoto výboru. My z hlediska statistické veličiny, kterou máme v rámci výroční zprávy, prostě nemůžeme dávat spolehlivé informace, které se týkají jednotlivých zemí. To souvisí s tím, že naše statistické analytické metody se zaměřují na rozpočet jako na celek, a ne na specifické situace v jednotlivých členských státech. Proto to prostě není proveditelné, nelze to dělat. Co dělat můžeme, o to se rádi Snažíme to vylepšit, je to, že budeme dodávat eh, dodatečné informace, které se budou týkat jednotlivých zemí, ale to není nějaké celkové hodnocení ve smyslu chybovosti, ale můžeme jmenovat příklady nebo vnést více transparentnosti do naší metodiky. To je možné. V minulosti jsme se o to již snažili, mohu vám poskytnout některé dobré příklady. Naprosto stílím názor paní Ayali Senderové, že ne vždy ty úžasně dobří jsou těmi skutečně dobrými. Tam je několik zlých mezi nimi a někdy ti takzvaně zlí nejsou ty skutečně zlí a někdy se tam dostanou i někteří dobří. Tady výsledky, kterých takto docílíme, pokud pohledeme zpět do časového období sedmi let, o což jsme se i snažili v roce 2015, někdy prostě ty výsledky pak jsou jiné, než jak se očekávalo. I pro nás je to zajímavé. Pro nás je důležité, abychom měli čistou analýzu a abychom říkali pouze takové věci, které jsou spolehlivé, jinak poškodíme pověst účetního dvora a nenecháme se předně k tomu, nezávisle na tom kým, a zveřejňovat informace, které jsou pochybné a které jsou spochybnitelné. To neuděláme, to tak to mohu e, slíbit e, za všechny kolegy a kolegy, kteří pracují na účetním dvoře. Evropský semestr, o tom jsme Eh, vypracovali již jednu zprávu, v roce 2018 to budeme mít také jako zprávy, nebude to ta zpráva s tou nejvyšší prioritou, ale to téma tam máme i nadále. Kolega Franka hovořil zejména o tématu zahraniční politiky a nových priorit a klíčových oblastí. Uznáváme to. V minulých letech i letos jsme o tom intenzivně diskutovali. Vidíme, že musíme plnit jisté nové úkoly, které v minulosti prostě nebyly v bezprostředním fokusu e- politiky Evropské unie. Téma obrany a bezpečnosti je tady důležité, téma boje proti terorismu, téma migrace. To jsou otázky, které dříve nehrály žádnou roli. A najednou uh, roli hrají také téma kybernetické bezpečnosti. Na mnohé z těchto témat se musíme připravit, jako každá instituce, nás někdy ten vývoj překvapí a někdy asi nejsme dostatečně předvídaví v naší činnosti. Snažíme se to změnit, zlepšit, tak abychom se docházeli lépe připravit na, této nové, na tyto nové oblasti tematické. Tu změnu vidíte již ve skutečnosti, že příslušnost kompetence třetího senátu byla změněna, již to nepokrývá klasickou oblast zahraniční politiky, rozvojové pomoci a politiky sousedství, ale spadá pod to celá oblasti práva a migrace. To bylo změněno, neboť tyto otázky jsou čím dál tím důležitější. Pak tady máme narůstající specializace kolegů právě s ohledem na tyto nová témata. A takto se tedy musí učit dvůr postupně přizpůsobovat těm novým tématům, tak jak to činí komise a další instituce. Zda jsme kvantitativně ambicioznější, já se myslím, říkal, že tady bylo 47 návrhů, na, které jsme převzali do pracovního programu na příští rok. Já jsem říkala asi 50, to má taky různý charakter, různé formáty v podstatě je to na úrovni, nebo trošku nad úrovní programů, které jsme měli v minulých letech. Ovšem, snažíme se, a to je jasný cíl našeho účetního dvora, abychom se pohli více od oblasti compliance, tedy souladu, k oblasti performance, tedy výkonnosti, nebo o tyto produkty v oblasti výkonnosti je čím dál tím větší zájem. Čím lepší bude compliance, soulad evropských institucí, tím více budeme mít nového prostoru pro zprávy o výkonnosti. Proto si myslím, že to je jistě ambiciozní, ale budeme se pohledovat v rámci toho, co jsme schopni zajistit. Co se týče lidských zdrojů, jako veškeré další instituce Evropské unie, podléháme rozhodování a součas nyní platnému VFR musíme tedy um, ušetřit 5% personálu, jako veškeré další instituce a samozřejmě určitý dvůr, um, od něj se očekává, že půjde příkladem v této snaze. My jsme na dobré cestě, snažíme se tento cíl 5% škrtu splnit, což ovšem zase znamená, že ty nové úkoly můžeme plnit jenom eh, s těmi zdroji, které máme k dispozici. Můžeme jít cestou transferu, větší efektivnosti, ale já to tady řeknu velice otevřeně, po Brexitu nebo díky Brexitu to nebude lepší. Ta situace se během horších eh, příštích let ještě zhorší. Snažíme se to vyrovnávat navyšováním efektivnosti, tak abychom dostali veškerým nárokům. Paní Dlabajová hovořila o otázce vztahu eh, k dalším eh, výborům tohoto parlamentu. Já osobně tento proces sleduji již eh, tedy za účetní dvoru asi pět let a tehdy ještě na roku 2012 a v roce 2013 jsem tady měl funkci v parlamentu a dovoluji si tvrdit, že v této době se zlepšilo velice mnoho. Jistě, to je zcela přirozené. Je to výbor pro rozpočtovou kontrolu, tady máme to takto zachotmeno v jednacím řádu a Fanexu 1. To je náš hlavní partner. Já tedy hovoříme o tom bodu, kam se chceme dostat. Vy jste ti, kteří takový ten vstup do parlamentu, tady se cítíme doma v Evropském parlamentu. Je to naše vlast, vlast účetního dvora v Evropském parlamentu. Ale, a to je jasná věc, u performance reporting jde zejména o to, abychom tady měli závěry nejenom s ohledem na administrativní implementaci zákonu, ale také s ohledem na možné zlepšování legislativy v budoucnosti. A legislativa v budoucnosti to je úkol odborných výborů zde v parlamentu, těch specifických odborných výborů. Takže co se týče Eh, to, v zprávách o výkonnosti, moments reformingu. tady klademe důraz zejména na to, aby ta témata nebyla probírána pouze tady, ale také ve všech dalších odborných výborech. A výbor pro stočtovou kontrolu nám při tomto velice pomáhal v posledních letech, abychom měli lepší přístup k těmto výborům, ale také konference předsedů výborů nám byla velice nápomocná. A nyní mohu říci, že máme k většině odborných výborů velice dobré kontakty, ne ke všem, to říkám otevřeně, já tady chci dělat nějaký name and shaming, nebudu tedy že hovořit, které to jsou, ale když se díváte na statistiky a kdo v těch výborech je, tak ví to o tom ví, že v některých výborech stále ještě existují deficity při vnímání naší práce. A já tady cituji jedno našeho kolegu, který odpovídá za eh, mezina, eh, externí vztahy. My se z naší strany velice snažíme tyto deficity odbourávat, což ovšem musí znamenat, že ta druhá strana, ten náš partner, zlepší vnímání našeho výboru, našeho účetního dvora. Možná by bylo hodné provádět zde v parlamentu lobistickou práci, aby si všechny výboru uvědomili důležitost vztahů s námi. Celkově jsem ovšem toho názoru, že se situace značným způsobem vylepšila. V roce 2012 jsem poprvé se tady setká s mým předpůncem ve funkci předsedy výboru, eh, předsedy účetního dvora. Bylo to také na konferenci předsedu a od té doby je to tradice takováto setkání. A já jsem ve své roli také navštívil například minulý týden konferenci předsedů, což je také velice pozitivní element. Já to vidím velmi pozitivně a děkuji vám za tento pozitivní výboj. Vám, výboru pro rozpočtovou kontrolu, kolega Sarvama hovořil, či načrtl jedno téma, nejdříve se omlouval. Pane Sarvama, já vím, jak to zde funguje, znám práci parlamentu, někdy je to trošku jako v hokeji jdu, prostě jsou to různé, ta první útok, druhý útok, máte ještě další povinnosti mimo e, tento výbor, já to naprosto chápu, je to zcela v pořádku. Tentokrát eh, máme 47 návrhů. Myslím, že tam jsou už zjevná klíčová témata. Hovořilo se o zemědělské politice, to k ním jistě patří také další klíčové téma, samozřejmě migrace, což eh, souvisí i s tématem bezpečnosti. A pak jsme tam zařadili veškerá ta témata, která jsou důležitá pro víceletý rámec, což se týká v první řadě také regionálně politických témat. To jsou tedy klíčová témata, která se nám zjevně budou hrát roli právě v případě naší VFR. Máme to tedy v pracovním programu a jasně se nám to takto odráží. Dále jste hovořili o tématu konkrétních hodnocení, tedy zlepšení našich informací a výroků. Již dlouho jsme začali provozovat monitoring implementace doporučení naší strany a ještě ho dále dolaďovat. Podívejte se na naše zprávy z minulých let. Tam vidíte, že ty kvóty úspěšnosti jsou relativně vysoké, ale budeme nespecifické, co se týče skutečného objemu implementace doporučení. Takže tady se budeme snažit to celé vylepšit. A budeme se tedy přesně dívat, jak vypadá reakce na implementaci našich výsledků. Vždy se také snažíme zlepšovat i obsah našich závěrů a doporučení, aby pak bylo jednodušší Eh, aby bylo, aby bylo možné realizovat a implementovat jednodušším způsobem. I z politického hlediska. To je z mé strany vše. Pokud má ještě někdo nějaký dotaz, rád zodpovím. Děkuji, vám za odpověď, pane předsedo. Děkuji také všem poslancům. Možná ještě pár otázek od Ines Jala Sender. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Jestli dovolíte, tak ještě chci navázat, protože jste rozpravy vyplynula ještě jedna věc. Já bych eh, ráda panu Lénemu řekla, že souhlasím s tím, že se to hodně zlepšilo, že je to vidět eh, i v tom, jak vy nás přijímáte, my přijímáme vás, i když jsme měli svoje pro a proti. Ale teď by mě zajímalo, jak to bude vypadat eh, teď, když se bude vytvářet tedy ten příští víceletý rozpočet, eh, víceletý finanční rámec. A já bych se ráda zeptala na jednu věc, protože mám strach z toho, aby účetní dvůr a jeho zprávy nebyly využity k tomu, aby se ospravedlnily škrty nebo bitvy tady v této sněmovně. Jak říkal pan Salafranka, Franka, tam vidíme, že spousta výborů se vám snaží navrhovat jako účetnímu dvoru nějaká témata a potom chtějí, abyste jim pomohli jako účetní dvůr. Ale já mám strach, že by se to všechno mohlo instrumentalizovat. Každý, pokud nechce být za toho špatného, tak eh, se musí nějakým způsobem ospravedlnit, takže se vezme zprávu účetního dvora a použije to k tomu, aby tím utl- utloukl svého nepřítele. Abych byla ráda, kdyby v tom roce a půl, který nám zbývá, abychom eh, co nejlépe využili těch vašich zpráv, abychom znovu tedy společně pracovali na tom, abychom obnovili důvěru občanů. Byla bych ráda, kdybychom se drželi v rámci toho možného a co nejdále od té bitvy, kterou se teď instrumentalizuje, protože si myslím, že to by nás mohlo postavit do takového boje, který by nikomu nepomohl, ani účetnímu dvoru, ani parlamentu, žádné z našich institucí. A konečně, vy jste tady hovořil o částečné obměně, o nějakém tom hlasování proti parlamentu, tak můžete nám říci, jak to vidíte, jak bude probíhat ta obnova. Můžeme očekávat, že nám belgická vláda pomůže, nebo že tedy vezme v úvahu názor parlamentu? Děkuji. Pane předsedo, prosím pěkně, zareagujte velice stručně, prosím. Ano. Když zaujímáme stanovisko k otázkám. Nedochází k tomu s tím cílem, aby prostředky v evropském rozpočtu nemohly být použity eh, pro jiný smysluplný účel. Naše snahy vedou k tomu, aby daňové prostředky evropských poplatníků byly smysluplně využívány. Když někdo přijde a řekne, všechny tyto peníze nemají smysl a proto by vůbec neměly být vydávány z evropského rozpočtu, tak to jistě neříká s legitimací Evropského účetního dvoru. To je smysl evropského, pardon, víceletého finančního rámce, aby pro sedm let se napsal, předepsal určitý rozpočet a naše úloha nespočívá v tom, abychom škrtali tyto částky, ale abychom se pokusili o to, aby tyto prostředky byly vydávány s dosažením patřických, patřičných cílů. Samozřejmě je to politické evropské rozhodnutí, jak vysoké budou ty prostředky. To není náš původ, to rozhoduje Evropská rada s parlamentem ve spolurozhodování. Není to nic, o čem rozhodujeme my. My se staráme pouze o otázku, zda tyto peníze byly vydány užitečně a smysluplně. Člověk se může vždycky bránit tomu, že postoje, eh, které jsme zaujali, se zneužívají v argumentaci, ale my eh, dbáme na to, aby to bylo stále obtížnější, abych to tak vyjádřil. Ten případ, o kterém jste konkrétně hovořili, prosím o pochopení, jak probíhajícímu šetření nemohu říci vůbec nic. Je to předmět, který stop procentně podle pravidel legislativce probíhá, to znamená případ oznamování byl šetřen tak, jak se to žádalo. Ehm, eh, když Olaf žádal, eh, spisy dostal je, potom Olaf se rozhodl, že začne vyšetřovat, pak Olaf vyšetřoval a vyšetřuje dále, to je a eh, až bude předložena zpráva Olafu, tak my samozřejmě ji přeskoumáme a tady existují dvě možnosti. Už jsem to řekl před dvěma týdny na tiskové konferenci, když se mě na to ptali, buď ten spis bude uzavřen, to je jedna varianta, a druhá varianta je, že budou vyvozeny důsledky. To je naprosto jasné, to je to, co k tomu mohu dnes říci a více ne ještě jednou konkrétní informaci. Eh, skutečně vše probíhalo přesně podle pravidel a ta pravidla počítají s tímto postupem, včetně dodržování eh, utajených skutečností a přesně eh, eh, podle taj, utajovaných tady postupů, protože kdyby tato pravidla nebyla dodržena, vedlo by to k dalším trestní činnosti a to mu jsme chtěli zabránit. To, co se děje, není pěkné, to se stává, ale je třeba se držet pravidel. To k tomu mohu říci. Víc skutečně teď nejsem schopen k tomu uvést. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Co se týče ta, té první otázky kolegyně Ayali Sender, myslím si, že my jako, roz, jako výbor budeme dobrými strážci naší spolupráce, aby nedošlo k nějakým disharmoniím. My budeme skutečně strážci dobré vůle ve vaší spolupráci s parlamentem. Děkuji mnohokrát vám i vašim kolegům z účetního dvora. Děkuji všem, že jste se zúčastnili schůzi. Ukončuji veřejnou schůzi a sejdeme se zase zítra v 9 ráno. Krásný večer přeji.